Uh, Dámy a pánové. Uh, Nejprve se chci omluvit, říká předseda, jehož mikrofon se bohužel mezi tím vypnul. Vypnul. Ale asi to budete muset. Kolegyně a kolegové, asi víte, že 15. února minulý týden eh, se odehrálo závažné železniční nestěžství mezi Buzingerem a Halle, eh, při kterém přišla o život řada lidí. Mezi nimi byl i jeden zaměstnanec parlamentu, Claudio Cantiego, který byl svém věku 40 let byl generálním ředitelem generálního ředitelství pro média a komunikace Evropského parlamentu, takže tato tragická nehoda byla zvláště tragická i pro Evropský parlament. Rád bych vás tedy požádal, abyste všichni povstali a minutou ticha uctili všechny, kdo přišli o život. Uh, Normálně bych eh, přešel rovnou k programu, nicméně vím, že někteří naši belgičtí kolegové by rádi něco uvedli, takže eh, bych byl rád, eh, kdyby mohli tedy něco říct. Říkám, Decide chce něco říct a takže, nebo Dirk, Dirk a Said tedy. Prosím, děkuji pane předsedo a děkuji za to, že jste umožnil výboru eh, zde udržet mm, minutu ticha. Tak ty eh, okolnosti jsou eh, dramatické a není vůbec jasné, co vedlo k neštěstí. Ještě se vyšetřuje, je také zřejmé, že, že železnice jsou eh, velice bezpečný eh, způsob dopravy ve, schlování, ve eh, srovnání se ostatními. A, ale když se stane něco takového, tak je třeba přesně se zabývat tím, co se vlastně stalo. Úřady v Belgii, a to jsem si jist, budou eh, zajišťovat, aby, eh, tedy zajistí přijetí příslušných opatření, aby eh, provoz na, bezpeč, na belgických bezpečný, železnicích byl bezpečný. Také se v této souvislosti pokazuje na práci Evropské unie. Například na organizaci Europe Wide Railway a její opatření. Vyjádřila se k tomu celá řada lidí, Eh, někteří z nich eh, se v tom tak úplně nevyznají. A já bych, pane předsedo, rád řekl, že není pravda, že Evropská unie nevěnovala ehm, pozornost bezpečnosti na železnicích. Já jsem byl sám zpravodajem eh, tohoto výboru eh, k bezpečnosti na železnicích a my jsme říkali, že to je velice důležitá eh, záležitost a chceme zachovat co nejvyšší bezpečnostní standardy. A rád bych ještě jednou poděkoval komisi za to, co udělala s námi a s radou ke zlepšení bezpečnosti na železnicích. Já si myslím, že eh, jinak ta debata vůbec není na, na místě. Jinak bych rád ještě tedy vyjádřil eh, mm, soustrat všem eh, mm, lidem, kteří přišli o své blízké v, při té havárii a všem, kdo byli tedy zraněni. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Stenci. Já musím říci, že jsem eh, byl eh, velice pohnut těmi eh, připomínkami, které vyjádřily některé belgické organizace údajně na adresu Evropské unie po té nehodě a já si myslím, že je na místě to, co říkáte. Děkuji, pane předsedo. Hmm. Já bych také eh, rád eh, promluvil jménem naší frakce. Rád bych eh, vyjádřil svou nejhlubší soustrast s obětmi havárie. Jak kolega právě říkal, železnice je bezpečná metoda přepravy, nicméně důsledky mohou, případné nehody mohou být sáhlé. My tady se nemáme bavit o tom, čí chyba to byla Tady eh, to byl asi souběh řady okolností. A mm, my se můžeme tedy velice těžko k tomu vyjadřovat, ale na našem výboru eh, musíme i nadále klást velkou důležitost eh, mm, na velký důraz na bezpečnost železnic. Jedná se o dlouhodobou záležitost, je to rozpracovaná záležitost, systém RTMS Eh, který se v Belgii sáhle projednává a tento týden, je efektivní, nicméně musí být velice výkonný a je třeba zavádět ho postupně. A myslím si, že bychom tedy měli také eh, společně projednat eh, rozsah, do jakého by Evropská agentura pro železnice mohla být posílena a jak bychom mohli posílit to, jak zajišťuje bezpečnost pro všechny naše občany. Věřím, že budeme mít příležitost se k tomu ještě vrátit. Děkuji a paní Dura. Ano, děkuji, pane předsedo. Nechci hovořit příliš dlouho a hodně už toho řekli oba kolegové, ale vzhledem k rodinám, eh, vzhledem k pozůstalým a také eh, k parlamentu, musíme věci posunout dál a já musím říct, eh, že tady se začalo ukazovat prstem na údajné vyníky, to není eh, ten nejlepší způsob. My jako výbor bychom také měli eh, se snažit působit tak, aby se v oblasti bezpečnosti věci posunuly dál, aby se harmonizovala ta opatření bezpečnostního charakteru i na evropské úrovni a možná, že bychom se také měli zabývat pracovními podmínkami eh, strojvedoucích, vlakvedoucích. Není to jistě problém jenom v Belgii, ale vzhledem k tomu, a je to dobře, že lidé lidé čím dál tím více použijí železniční dopravu, tak je tady nepochybně větší tlak vyvíjen i na pracovníky v železniční dopravě a my musíme e, tyto věci vzít v úvahu, aby železnice byla opravdu účelná, bezpečná, přátelská k uživatelům. Jsou to všechno zásady, které my v našem výboru podporujeme, takže já si jenom přeji, abychom mohli podpořit bezpečnost všemi možnými aspekty z technického hlediska, ale také je tady otázka pracovní doby e, tabulek vedoucích, tím bychom se rovněž měli zabývat. Děkuji. Děkuji. Eh, teď jsem eh, vlastně nejprve požádal belgické kolegy, aby si eh, vzali slovo, ale jsou tady i další, kteří chtějí pravděpodobně se k tomu vyjádřit, ale prosím, abyste byli maximálně struční. Pan Tusa, prosím. Děkuji, pane předsedo. Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. Děkuji. I my jsme chtěli vyjádřit svou soustrast eh, s lidmi, kteří přišli o členy rodiny při tomto neštěstí. Navrhuji, aby výbor zorganizoval eh, detailní debatu na téma bezpečnost na železnici. Bez pochyby na železnici jsou závažné problémy. To vyplynulo jasně. V budoucnu bychom měli uspořádat takovou debatu a přijít s návrhy. Já vám chci připomenout, že jsme eh, v tomto výboru vedli mnoho debat na téma bezpečnosti železnic. Pan Kuhn eh, ve jménu eh, frakce EPP chci také vyjádřit svou soustrost Eh, blízkým eh, obětí a zvláště také těm kolegům zde v parlamentu, který, kteří možná unikli tomuto nebezpečí vlastně jenom šťastnou náhodou. Myslím, že je důležité, abychom tak, jak se to mnohokrát učinilo už v minulosti, se věnovali bezpečnosti eh, dopravy v železnici a myslím, že to bude diskusní téma, se kterým se budeme muset vypořádat. Děkuji. Děkuji a konečně paní Foster. Děkuji, pane předsedo. Eh, jménem ECI také chci vyjádřit eh, hlubokou soustrast těm poslancům a členům jejich rodin všech, všem, kteří utrpěli Eh, touto nehodou. Je velice nepěkné, jak se eh, k této záležitosti postavila belgická média. Já chci všem připomenout, že snažit se dospět eh, předčasně k závěrům za této rozjitřené situace není dobré. Je potřeba Eh, v klidu se na celou eh, událostí zamyslet a nesnažit se skandalizovat tuto závažnou situaci. Myslím, že jestli vy jako předseda tohoto výboru můžete něco udělat, třeba jménem tohoto výboru napsat příslušnému ministru belgického, eh, belgické vlády a vyjádřit naše názory a vyzvat k trpělivosti, než tedy příslušné orgány zjistí, co bylo příčinou, aby se k tomu teprve potom vyjadřovali. Děkuji, paní Foster. Já tedy eh, s vaším laskavým svolením chci eh, napsat belgickému ministrovi a vyjádřit naši upřímnou soustrast nad touto nešťastnou událostí a vyjádřit také přání, aby se nejprve vyčkalo té oficiální zprávy předtím, než bude někdo eh, než bude někdo vyjadřovat nějaký závěr. Vždycky mě překvapí, eh, jak rychle po eh, každé nehodě, po každém neštěstí eh, lidé přijdou s takovými předčasnými závěry a prohlášeními. Ale vidím, že mám váš souhlas a je zcela jasné, že v tomto výboru chceme především vyjádřit naši soustrast k těm, kteří přišli o život, k jejich rodinám a blízkým a doufám, že belgické úřady již rychle vyšetří příčinu tohoto neštěstí. Děkuji tedy za tato vyjádření a nyní bych rád postoupil eh, k, naší, k našemu vlastnímu pořadu jednání. Bylo mi řečeno, že nákladní automobilu z Lucemburku se někde jaksi ztratila, takže nemáme dost eh, dokumentů. Dále je na pořadu pan Van Dalen, Eh, to bude anglicky, bohužel ne všichni asi ty dokumenty máte. Paní Foster jistě bude ráda, je to eh, důkazem toho, že nejenom Anglie se zcela zastaví, když tam zasněží, stane se to i zde a já slibuji, že vám příslušné dokumenty dodám, jakmile tady budou. Eh, dále máme na pořadu schválení Eh, pořadu jednání. Nikdo se nehlásil se změnou pořadu jednání, takže ji považuji s vaším dovolením za schválenou a dále schválení zápisu ze schůze konané dne eh, 14. 25. 27. ledna tohoto roku. Jestli s tím souhlasíte, tak bych rád popostoupil ke zprávě pana van Dejlena o eh, oblasti námořní dopravy a evropské politiky. Eh, omlouvám se, že došlo k určitému spuždění. Kolego van Dijlene, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem velice rád, že vám mohu předložit zprávu tak, jak teď vypadá, černé na, bílý, na bílém. Já musím říct, že jsem s velikým potěšením pracoval na tomto tématu, které mi leží na srdci a je to pro mě velká privilej eh, tímto eh, způsobem eh, toto téma předložit vaším jménem. Je to věc, která je pro mě opravdu důležitá. Nejprve bych chtěl poblahopřát Evropské komisi. Eh, musím říct, že předložila velice vyčerpávající dokument, rozsáhlý text. Eh, a je to eh, opravdu mimořádný, excelentní dokument. Takže je dobře, že si tuto otázku klademe. Ve stávající situaci je tomu tak, že hospodářská krize se dotýká i námořního sektoru. My se nacházíme v obtížné situaci a v obtížném roce a během posledních měsíců jsem vedl četné rozhovory s různými eh, zúčastněnými stranami a eh, je patrné, eh, že tady můžeme v této oblasti již zaznamenávat určitá drobná zlepšení situace. A teď záleží na tom, jakými hlavními tématy bychom se měli, co se námořního průmyslu týče, zabývat v budoucích letech. Evropská komise, jak jsem řekl, vypracovala velice vyčerpávající, rozsáhlý dokument. Já jsem měl také možnost věci projednat se stínovými zpravodaji a byla to opravdová radost, protože jsme dospěli k závěru poměrně velmi rychle. A také jsme se shodli na určitých prioritách, eh, tak jak je vnímáme, prioritách pro Evropský eh, parlament. Takže já se budu nejprve věnovat právě těmto prioritám a to stručně. Mimochodem je také naleznete v návrhu zprávy, ale přece jenom bych se chtěl některými body zabývat ještě ústně. Je třeba říci, že toto je sektor, který má také globální rozměr. Všechny formy dopravy e, kterými se zabývá náš výbor, ať už se jedná o leteckou, železniční, silniční, E, dopravu e, či tuto námořní, tento e, globální rozměr mají, ale u toho námořního sektoru je to možná ještě výraznější a tady je třeba se zabývat z tohoto hlediska také aspektem konkurence. To je něco, co musíme vzít v úvahu a nesmíme opomíjet ten globální rozměr námořního sektoru. To za prvé. Za druhé je to sektor, který je sám o sobě nesmírně důležitý. Já jsem si řekl, že toto je něco, něco, co by mělo z naší zprávy jasně vyplývat. Měli bychom v té zprávě jasně naznačit, jak významný je námořní sektor pro Evropskou Eh, unii, pro její ekonomiku, pro život jednoho každého eh, občana Evropské unie. Tady se jedná o přepravu eh, komodit, o přepravu osobní a tak dále. A je to zároveň sektor, který je velice slibným, velice značným příslibem i do budoucna. To nesmíme také opomíjet. A teď za třetí státní podpora během slyšení s novým příslušným komisařem jsme samozřejmě také hovořili i o této otázce, ale ona je to i nadále priorita. Když eh, hovoříme o námořním průmyslu, tak si uvědomujeme, že nemůžeme nehovořit o státní eh, pomoci, o státní podpoře a je to rovněž zaznamenáno v návrhu usnesení. A tady očekáváme i určitý e, příspěvek e, e, komisaře Kalase. Ten by měl přijít s nějakým konkrétnějším návrhem v nejbližších měsících. Já si tedy domnívám, že i DG eh, hospodářská soutěž se bude zabývat eh, touto otázkou a nepochybně k tomu v následujících měsících dostaneme ještě další informace. Mám teď na mysli informace ohledně státní podpory. A pak je tady ještě jeden faktor a tím je zaměstnanost v námořním sektoru. Tady zaznělo několik návrhů v, té, eh, v tom dokumentu za účelem zajištění pracovních pracovních příležitostí a samozřejmě zapotřebí se pokusit uchovat ty pracovní příležitosti v co největším rozsahu, ale nesmíme také zapomínat na další věc. V Evropě eh, stojíme tváří v tvář stárnutí pracovní síly, to také platí pro námořní sektor a proto je zapotřebí, abychom ty eh, námořní profese udrželi. Na to musíme dbát. A tady samozřejmě nejde pouze o námořní průmysl jako takový, ale vlastně e, musíme mít na mysli všechny ty další e, podniky, všechny další oblasti, které jsou s tímto sektorem spojeny. E, mám teď na mysli výzkum a další je třeba tady zajistit takový společný přístup, protože opravdu se zde nejedná pouze a jedině o jeden vyhraněný sektor. Rovněž e, se e, hovořilo o významu kontrol a dozoru. E, já musím říct, že zhruba šest let již se zabývám touto otázkou. A je zřejmé, že je zapotřebí, abychom pokračovali v dodržování stejných principů kontroly a dozoru, abychom zajistili eh, tedy nespochybňování kvality eh, celého tohoto sektoru a zároveň musíme se chovat vyváženě. Ta zátěž nesmí být příliš těžká, eh, takže je třeba hodnotit rizika, měřit ta rizika a v dokumentu je i několik částí věnovaných této otázce. mezikontinentální doprava je velmi důležitá, ale je třeba také pomýšlet na otázku eh, dopravy na úrovni společenství, která by měla eh, být modernizována, eh, měla by být zelenější, ekologičtější a chci také ještě klást důraz na moderní technologie, které se rozvíjejí i v této oblasti. Takže je třeba eh, se zabývat tím, co se děje tedy na otevřené moři v oblasti námořní dopravy, ale také, co se děje uvnitř. A tady jsou velké možnosti pro snížení eh, znečišťování, snížení emisí, takže lepší, eh, výkonnější technologie, lepší postupy Prostě myslím si, že je tady ještě hodně práce, abychom si mohli říct, že jsme pokročili. A pak je tady další téma a tak, tím jsou takzvané zelené přístavy. Eh, jsou tady přístavy v Evropě, které se snaží snižovat znečišťování a myslím si, že jsou to postupy, které by měly platit všude v Evropské unii. Já už se nebudu dále eh, k tomuto tématu vyjadřovat eh, v úvodu. Velice mě zajímají názory kolegyň a kolegů. A pak je tady ještě otázka té cestovní mapy. Komise přišla s určitým návrhem, ale ono je to zatím poměrně dost vágní, takže my bychom rádi dostali nějaká upřesnění, abychom měli jasnější harmonogram. Teď již očekávám s netrpělivostí e, na reakce kolegů na moji první zprávu. Děkuji vám e, mnohokrát. Já e, bych se rád zeptal, jestli bychom tady nemohli stlumit topení, nebo eh, já jsem o to takhle požádal, mně se zdálo, že je tady vedro, takže eh, já a pan předseda jsme tady, eh, pan místo předseda jsme tady odstávali, tak jsme to nechali stlumit, tak kdyby, když vám bude zima, tak řekněte. Mě jinak manželka pořád říká, že jsem takový chladnokrevný, tak snad to byla výjimka. Tak pan komisar Kos. Děkuji, pane předsedo. Tato debata na našem výboru a v širším smyslu v parlamentu o návrhu e, usnesení ke strategickým cílům a o našich návrzích v námořní dopravě od dneška do roku 2018 je velice důležitá záležitost, zejména v těchto obtížných časech pro, mezi, e, pro e, mezinárodní ekonomiku. A, a ta obtíž pro ekonomiku, eh, nebo ty obtížné časy pro ekonomiku samozřejmě mají dopady na námořní průmysl. Nyní tedy eh, eh, se zabýváme návrhem od kolegy pana Van Dálena. A k tomu je třeba říct několik věcí. Několik věcí, nad kterými je třeba se zamýšlet. Evropské obchodní námořnictvo eh, čelí několika nesmírným, nesmírně velikým výzvám, pane předsedo. Jsou to výzvy pro obchodní námořnictvo samotné a jedna z nich eh, také přichází eh, z vnějšku a nesouvisí jenom s ním tedy. Za prvé je tady otázka zlepšení podmínek pracovníků v obchodním námořnictvu. a, a zatraktivnění e, námořnického povolání pro mladé lidi. Předpovědi jsou v této oblasti e, pesimistické. Mladí Evropané docela jistě mají stále menší zájem o práci e, v tomto odvětví, které je jinak pro ekonomiku tak užitečné. Musíme tedy nalézt, jakým nejlepším způsobem se postavit proti této tendenci, nebo alespoň jak vývoj zastavit. Mezi možnými návrhy by třeba byly dlouhodobé programy v Evropské unii, jejichž cílem by bylo zlepšit pracovní a životní podmínky námořníků, když nemůžete mít víc eh, lidí v eh, posádce, tak alespoň eh, omezte to nebezpečí, kterému jsou vystavováni. Potom je tady otázka definice minimální velikosti posádky vzhledem k velikosti plavidla. To by mohla být součást nějaké širší politiky, která by tady zatraktivňovala tuto profesi. Další výzvou eh, před eh, tímto odvětvím je mezinárodní konkurence. Musíme si připomenout, že evropské námořnictvo eh, funguje podle velice vysokých, nebo dodržuje vysoké standardy a proto často čelí nekalé konkurenci ze třetích zemí. Musíme se tím tedy zabývat a říkat si, jak pomoci do budoucna. Já vím, že pan Van Dalen má určité výhrady v těchto ohledech, ale já si myslím, že bychom měli se zabývat velice pečlivě eh, myšlenkou eh, zajištění nebo zabezpečení státní pomoci eh, námořnímu, námořní přepravě a vzhledem k té lhůtě roku 2018 bychom mohli říci například, že takováto pomoc by byla omezená jenom na plavidla, která plují pod evropskou vlajkou. Třetí výzva, o které jsem chtěl hovořit, je eh, výzva vztahu eh, k životnímu prostředí. Do jaké míry může námořní přeprava mít eh, špatný vliv na životní prostředí vzhledem k objemu znečištění, který představuje. V tomto ohledu eh, zpráva pana van obsahuje v odstavci 16 velice zajímavý námět. Eh, je to takový systém bonusů a malusů pro lodi, kterým by se motivovaly ty, které jsou ekologičtější. To je třeba projednat a jsem si jist, že na to budeme mít čas během rozprav na našem výboru. Pan Van Dalen by také mohl nám říci toho více o, o tom, jak se s tím návrhem dále nakládat. A také bych se rád eh, zeptal na tu jeho myšlenku v odstavci 16, kde se vyzývají členské státy a komise, aby zvážili, další opatření. A pokud tedy ve smyslu daně za znečištění, nebo za emise, pardon, k tomu by nám pan, fan, Dálen jistě mohl říct něco víc. A potom bychom se o tom mohli pobavit podrobněji. Obecně, pokud je o přístup životního prostředí, tak sdílím eh, filozofii pana Van Dálena. A dále, a to se dostáváme k další výzvě, již čelí celé odvětví. Na začátku jsem hovořil vlastně o tedy výzvách, které eh, souvisejí přímo eh, s, námořním, eh, s námořním přepravou a s jednou, která přichází z vnějšku a tou se týká, te, eh, ta se týká peráctví. Tady pan Fandále není příliš optimistou, když hovoří v odstavci 25 o boji s peráctvím na volném moři. V odstavci 25 se tedy hovoří přesně o eh, zápasu s eh, touto s tímto s touto obtíží, s touto metlou lidstva. Nicméně víme, že se s tím mnoho nedá eh, udělat, ale mohli bychom eh, přijet s některými návrhy, jako například eh, lepší domluva mezi Evropskou unii a OSN při boji proti piráctví. A potom také se můžeme zabývat nad Eh, zabývat třeba rozvojovou pomocí zemím, odkud eh, to pirátství přichází. A potom eh, je tady samozřejmě také nedostatek mezinárodní legislativy pro posuzování případů peráctví. Děkuji vám za trpělivost, pane předsedo. Myslím, že tohle je velice zajímavý začátek debaty. Díky panu Fandálenovi. Pane předsedo, nejprve chci srdečně poděkovat za eh, vaši eh, podrobnou práci. My máme tedy eh, předložený detailní dokument, který bude užitečný pouze, jestli k tomu dostaneme také co nejdříve legislativní plán komise. A za druhé vycházím z toho, že to, co na toto téma diskutujeme, eh, se také dostane do Bílé knihy o dopravě. Existuje řada témat, eh, kde jsme dospěli souhlasu, zvlášť co se týče eh, zabraňování změny vlajky, co se týče zlepšování ekologické účinnosti lodí a tam, kde se snažíme poukázat na mezinárodní povahu lodní dopravy a e, jde o to, aby se realizovaly návrhy IMO a také souhlasíme s tím, co zde padlo o veřejné podpoře. Bylo by dobré, abychom ještě jednou si to prostudovali, e, abychom se na to zaměřili a zcela zřejmě eh, tedy podtrhli to, že se jedná o lodě, které plují pod evropskými vlajkami a já souhlasím s tím, že tedy by se, bychom žádali, aby tyto pokyny vlastně eh, byly eh, představeny komisí do srpna 2010. Také potřebujeme objasnění, co se týče směrnice pro Eh, veřejnou podporu eh, pro námořní přístavy. Dovolte, abych se krátce vyjádřil ještě eh, k dalšímu bodu, i když jde o trošku opakování, ale ty body jsou opravdu důležité. Za prvé, hovořili jsme o odborném vzdělávání, o nedostatku odborných pracovníků. My si musíme Eh, rozmyslet, do jaké míry vlastně eh, budeme zde spolupracovat s komisí, jde o důležitý na eh, bod. Za druhé, co se týče ochrany prostředí, tady jsme pro kontrolované oblasti, to by byl dobrý krok, ale je potřeba Eh, mít na paměti dvě věci. Za prvé, abychom eh, nezvýšili náklady lodní dopravy, tak aby nepřestala být atraktivní, zvlášť eh, co se týče nákladní silniční dopravy, aby tedy byla konkurenceschopná námořní doprava. A za druhé musíme se musíme také vlastně toto vytvořit v souladu s pravidly trhu, abychom udrželi konkurenceschopnost evropských lodí. A já vítám to, že v bodě 6 eh, je tam sdělení o využití eh, plného potenciálu eh, krátkých, námo- krátkých mm, námořních cest, ale tam je toto téma pojednáno jenom příliš stručně a příliš okrajově, to by se mělo vylepšit. A e, také bychom se měli e, vyslovit e, k ekologické likvidaci vraku lodí. Tady je potřeba učinit e, konkrétní opatření ke zlepšení likvidace vraků lodí. To se doposud nezvládlo. A k tomu pátému bodu potřebujeme strategii nejenom pro námořní lodní dopravu, ale i pro říční dopravu. To jde ruku v ruce. Dovolte, abych se vyjádřil ještě k jednomu bodu. EMSA by měla eh, poskytovat poradenskou službu, co se týče technického pokroku v lodní dopravě Eh, a měla by se zaměřit i na ekologické aspekty. Tyto aspekty tam ještě nejsou dostatečně využity a měla by dostat také eh, větší pravomoci. Pro příklad, EMSA kontroluje eh, po celém světě námořní dopravu, ale nemá vlastně žádné prostředky vynutit zlepšení EMSA přijde s doporučeními a pak je odevzdá sem do Bruselu. To myslím, že není úplně dobrý postup. Ještě jeden poslední bod, tak pak budu hotov. Eh, musíme také zlepšit politiku pro námořní přístavy a zlepšit eh, plánování dopravy. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že nákladní vozy přijeli s materiály. Pan kolega, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, paní Savisa, naše stínová zpravodajka, e, tady bohužel není, možná, že má nějaké problémy s dopravou. E, chtěl jsem říct panu kolegovi, že souhlasíme jako frakce s jeho zprávou a je pravda, že pan Van Dalen eh, opravdu hodně eh, hovoří ve své zprávě také o nutnosti inovací, rozvoje a tak dále. A já si myslím, že v této době, eh, která je dobou krize, je také důležité, abychom se pokusili snížit trochu ten tlak, Eh, který eh, působí mezi tím aspektem místním a aspektem globálním. Eh, není možné, aby tato, toto odvětví bylo penalizováno nějakou obrovskou konkurencí a my teď stojíme v situaci, kdy jsou penalizováni námořníci a vůbec lidé z tohoto sektoru a ti musí být v centru naší pozornosti. Děkuji, kolego, prosím. Dovolte jenom dvě krátké poznámky, pane předsedo a pane zpravodaji. Dvě krátké poznámky, protože vaše zpráva se zabývá celou řadou pozitivních a zajímavých věcí. My bychom si přáli, aby zpráva byla nicméně více zaměřena na e, princip, e, na myšlenku evropského námořního prostoru, evropského moře a aby cíle E, námořní dopravy E, cíle, které jsou stanoveny do roku 2018, jestli se nemýlím, e, aby tyto cíle byly zvýrazněny a aby se dostaly lépe do perspektivy vzhledem k té myšlence společného evropského námořního prostoru, společného evropského moře. To za prvé. Má druhá poznámka se týká snižování emisí, snižování znečištění e, určitým počtem plavidel Teď mám především na mysli eh, jemné částice a dusík a vy v bodu 14 zdůrazňujete, že ta uh, opatření uh, s cílem snížit uh, některé škodliviny by měla být přijata na, na mezinárodní úrovni, aby se zamezilo nějakým, nějaké no, pokřivení konkurence. Takže já se ptám, pane zpravodaji, zdali si myslíte, že by to mělo být tedy nejprve zavedeno na globální úrovni a potom teprve na úrovni Evropy Evropy. Já se zase domnívám a mý kolegové se mnou, že Evropa by v tomto směru měla jít příkladem a měla by být v první eh, řadě těch, kteří se chtějí angažovat ve snižování mm, znečišťování. Paní Poster, dovolte, pane předsedo, tři krátké poznámky. Pan Van Dalen eh, vykonal obrovský kus práce, velmi dobré práce na tom návrhu. Já bych tady chtěla zdůraznit eh, pár e, bodů z hlediska Spojeného království, e, co se e, týče konkrétně emisí skleníkových plynů. Tady sdílíme naprosto stanovisko Evropské komise, ale e, to, co e, bychom dělali my na evropské úrovni, by mělo být hlavně krokem k nějakému globálnímu typu dohody. E, pak je tady otázka další. Evropská komise chce, aby Evropská unie zvýšila svou roli. A tady si myslím, že musíme být velice obezřetní, abychom nedospěli ke změně statutu Evropské unie v IMO, protože zatím je ta e, rovnováha zajištěna. E, my máme možnost naše e, stanoviska sdělovat a pak je tady ještě otázka rotterdamských pravidel a my musím říct, že bychom nebyli proto, aby se v textu objevilo něco o změně pravidel tohoto typu v současné době. Za třetí, pokud si dobře vzpomínám, vzpomínáte, před několika lety jsme e, vedli v této otázce celou řadu diskuzí. E, jde o to, pod čí vlajkou e, určité lodě plují. Měly by to být vlajky národní. Nevidíme důvodu, proč by to měla být vlajka evropská. Děkuji. Pan Tusas. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι και συστάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές». Dokument Evropské komise o cílech Evropské unie pro námořní dopravu do roku 2018 stanoví strategické dlouhodobé cíle a pokyny pro Evropskou unii, co se týče lodní dopravy. Cílem v oblasti lodní dopravy je to, aby byla konkurenceschopnější, to znamená zvýšit zisk pro majitele lodí a pro veškeré zúčastněné hráče v celém lodním a navazujících průmyslech. Spravodaj také e, vlastně má na mysli toto sdělení, když hovoří o konkurenceschopnosti e, vůči dalším zemím. Ale ani komise, ani zpravodaj se ani slovem nezmiňuje o těch 80% členů posádek, promiňte, 80% plavidel, která eh, plují pod stínovými vlajkami. Eh, co má Nizozemsko, Spojené království a tak dále mají k dispozici. To jsou závažné problémy a mezinárodní organizace a mezinárodní pravidla toto umožňují. Existuje řada závěrů ze studií, které prokazují, jak toto je nebezpečné. Jak komise, tak zpravodaj by eh, se měli dozvědět, že toto je absurdní stav. Majitele eh, lodí eh, jsou tímto nepřímo vyzýváni, aby si na Eh, těchto praktikách eh, plnili kapsy. Evropská unie by se k tomuto měla postavit čelem. Tyto eh, lodní přepravní společnosti využívají nebo až zneužívají infrastruktury a to vše za získávání obrovských zisků od roku 2003 do roku 2008 a došlo k nahromadění obrovských zisků ve stovkách tisíc dolarů a ty plynuly právě z takovýchto lodí. A vy tady hovoříte o potenciálu a o nedostatku kvalifikovaných námořníků. Ovšem to je způsobeno tím, že eh, ti námořníci předtím vlastně v minulosti byli eh, propuštěni z práce a teď jich je nedostatek. Eh, místo nich byli najati málo kvalifikovaní členové posádky a těch je možné se zbavit s mnohem nižšími náklady. Ty ti potom dostanou jenom několik stovek nebo třeba 550 dolarů za měsíc. Ano, mohl bych přerušit eh, tuto svou úvahu, ale ale myslím, že vlastně to tak, eh, že ta otázka konkurenceschopnosti je důležitá. Eh, místo toho my mluvíme především pouze o eh, zelené lodní dopravě nebo námořní dopravě. A i zde se potom hovoří o potřebě Eh, finančně pomoci majitelům lodí, aby mohli eh, stavět lodě, které odpovídají nejnovějšímu technickému vývoji. Ale já se ptám, jestli chceme eh, mít nějaké výsledky, co se týče lodního průmyslu, tak, aby chránil životní prostředí a také pracovníky na moři. Já si myslím, že toto jsou témata, na která bychom se měli zaměřit a toto jsou věci, které bychom měli prosadit i do mezinárodních námořních organizací. Příště, až Evropská komise vypracuje nějakou chartu, tak je potřeba podrobně o takovýchto věcech hovořit. A je potřeba učinit řadu rozhodných opatření, protože jedině ta budou moci vyřešit tento závažný problém. Děkuji za to, že jste mi dovolil takto dlouho mluvit. Dovolte, abych eh, uzavřel otázkou. Co se stane, eh, se společnostmi, které se zabývají lodní přepravou či dopravou, kdo vlastně teď eh, bude získávat eh, ty veliké peníze. Musíme něco udělat. Eh, konečně paní Tyka. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkovala panu van Dálenovu Dalenovi za jeho zprávu a stručně se k ní vyjádřila. Na jednu stranu, pokud jde o politiku námořní eh, dopravy, tak eh, je třeba, abychom zajistili eh, modalitní návaznost v námořních přístavech. To znamená, a nejenom vlastně v námořních přístavech, ale také v říčních přístavech, je velice důležité aby vaše zpráva obsahovala širší eh, kapitolu o průmyslové politice. Hovořím tady o průmyslové politice, která souvisí s eh, politikou námořní dopravy. Například eh, je tady otázka loděnic. Tam máme pracovní síly, technické zaměstnance, sociální podmínky a problém, který spočívá v tom, že celkový, celkové objemy klesají v posledních letech. Potom další věc, o které třeba se zmínit, je hospodářský rozvoj v oblasti Porta Franca. To je důležité, aby eh, jste zmínil v té své práci. také, aby se eh, zajistila určitá bezpečnost pro námořní eh, dopravu, je třeba mít určitá mm, krizová intervenční centra. Centra v některých přístavech, eh, například v čer, na Černém moři by to mohlo být v Konstanci v Rumunsku. Poslední věc se týká bezpečnosti námořní dopravy. Jste hovořil o piráctví, ale já bych vás ráda upozornila, na to, že stále existují členské státy, které jsou na černém a šedivém eh, seznamu tzv. pařížského memoranda. A nestačí zmínit eh, jenom to, že každý členský stát by měl být eh, na, nejenom někde vysoko na, Paři, na pařížském memorandu, ale že by měl být na bílém seznamu. Děkuji, paní Tykau. Já bych se stručně vyjádřil. Myslím si, že v Evropské unii musíme dávat pozor, protože existují pořád členské státy EU, které jsou na tom černém a šedivém seznamu a to není dobré. No, myslím si, že to paní Tykau řekla docela jasně, takže já už to nebudu opakovat dál. Eh, za komisi je tady pan Teol Gaitis. Eh, já eh, jsem si cvičil výslovnost řeckých jmen, protože jsem věděl, že tady bude hodně řeků, tak je, tak je to pan Teologitis. Ano, děkuji, pane předsedo. Ale opravdu děkuji, že jste se tak pokusil pěkně. A moc vám to šlo. Komise by ráda poděkovala zpravodaji panu Van za prvé za to, eh, že vyjádřil, že se mu líbí naše práce. Jedná se o sdělení, eh, které jsme široce konzultovali jak v rámci odvětví, tak eh, v rámci úřadů a proto tedy čerpá ze zkušeností všech, komu je určeno. A myslím si, že to, co je řečeno ve zprávě pana Vandálana, odráží péči, s jakou jsme připravovali tento dokument. Nechci zacházet do každé připomínky, která se zazněla na adresu komise během vašich vystoupení. Ale chtěl bych vám říci, že komise už teď provádí rozsáhlé práce na věcech, o kterých jste eh, zde hovořili, například atraktivita eh, námořnického povolání, povolání další rozvoj eh, bezpečnosti plavby, otázky piráctví, otázka konkurenceschopnosti v souvislosti na režimu zdaní, s režimem zdanění, což asi víte, že teď možná nabírá trochu jiné podoby, ale celkově o tom tedy rozhoduje komise. Potom také pokud jde o konkurenceschopnost evropských přístavů, tak eh, to se bere v úvahu při eh, další rozvoji transevropských sítí. Pokud jde o mm, eh, námořní přepravu na krátké vzdálenosti, tak to se také zohledňuje. Všechno tohle bude součástí cestovní mapy, kterou chceme předložit. Tento dokument by měl být k dispozici někdy po konci léta. To znamená, že návrh už je víceméně hotov, ale je třeba eh, aby eh, byl připomínkován, což je náš obvyklý eh, způsob připomínkování těmi, kteří na tom mají nějaký zájem, tedy jak zainteresovanými stranami obecně, tak konkrétními úřady a potom to předložíme. Jediná věc, kterou bych k tomu řekl, je, že ty obecné pokyny ke zdanění eh, mají být vydány v roce 2011. Chtěli bychom to urychlit, nicméně věcně to není možné vzhledem k procedurálním požadavkům. Eh, obecné eh, pokyny ke státní pomoci eh, je, se vydávají v dvoufázovém procesu. Nejdřív se to konsultuje se členskými státy, potom se závěrečný návrh schvaluje na komisi, takže nemůžu se libovat, že to urychlíme, když to prostě fyzicky nejde. Takže závěrem bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velice dobrou a povzbuzující zprávu povzbuzující pro komisi v jejich další zpráci. A poděkoval bych také eh, všem řečníkům, kteří si vzali slovo. Mohu eh, říci, že vaše připomínky eh, bereme v úvahu. A to velmi vážným způsobem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupci komise a teď, pane kolego Vandalené, chcete reagovat? Ano, děkuji, pane předsedo Tady mi byly položeny různé konkrétní otázky a já bych se pokusil na ně reagovat, ale dovolte nejprve pár obecnějších poznámek. Já jsem se eh, snažil eh, především a to úmyslně, zabývat se pouze několika omezenými eh, tématy. Když se hovoří o námořní politice, tak je obrovsky jednoduché se prostě pustit všemi směry. Ale já eh, velice vědomně eh, jsem se zaměřil na šest nebo sedm větších tematických celků. A kolegovi Fleckesteinovi chci říct asi tolik, ano chtěli bychom aby dopravní politika, námořní politika byly co nejobsažnější, ale abych se v tom eh, eh, ve všem nestratil, tak jsem, opakuji, eh, se rozhodl soustředit se na šest sedm priorit. Je obtížné eh, se soustředit opravdu plně na několik málo bodů, ale já jsem se o to pokusil a bylo to mé osobní rozhodnutí postupovat tímto způsobem. A teď bych chtěl reagovat na některé z těch otázek. Eh, pan Sarkos, eh, který teď tady není, mi položil otázku k odstavci 16, nechápil, nechápal, proč by tady měl existovat ten poplatek Eh, je to poměrně jednoduché. Já eh, žádám v tomto odstavci komisi, aby hledala určité nástroje, které by umožnily lepší, účinnější ochranu životního prostředí eh, v oblasti námořní dopravy. A teď k těm palivům, která jsou velice znečišťující, která obsahují velké množství e, dioxidu, tak tady samozřejmě by bylo zapotřebí, aby tato paliva byla zatížena větší daní než ta, která jsou k životnímu prostředí šetrnější. Takže my tady musíme e, mít určitý mechanismus, který by e, vedl k tomu, aby se podnikatelé mohli nechat zvýhodnit v případě, že jsou eh, jaksi eh, v tomto směru odpovědnější. A to je přesně účelem toho odstavce 16 a eh, ono se to celé vlastně dá vnímat v takovém širším kontextu. My totiž víme, že tady existují přístavy, které chtějí již mít tu nálepku takzvaných zelených přístavů, čistých přístavů a e, které by chtěly aplikovat ten princip e, bonus malus pro méně znečišťující lodě, které by tedy tím pádem byly zatíženy e, menšími poplatky. Takže tady nám jde vlastně o to, abychom podporovali odpovědnější chování jak rejdařů, tak dalších zúčastněných stran. Pak tady zazněla celá řada dalších poznámek k té mé zprávě. Možná, že kolegové budou také chtít předložit nějaké pozměňovací návrhy v písemné podobě Jeden kolega z EPP hovořil eh, možná o minimálním počtu eh, posádky, členů posádky, ale podle mých zkušeností v námořním sektoru, eh, zkušeností, které jsou již dlouhého data, dávného data, tak je třeba se zabývat především jaké jsou, tím, jaké jsou pracovní podmínky. Podmínky při nakládce, vykládce. Ono by bylo dost obtížné tady mít jednu stejnou normu pro všechny posádky, tak proto proto jsem na této otázce nějak důrazněji netrval, ale dovedu si představit, že kolegové přijdou s nějakými písemnými návrhy. Kolega Tusas na druhou stranu řekl, že je tady eh, celá řada Eh, plavidel, která mají vlastně cizí, eh, která plují pod cizí eh, vlajkou. To se objevuje již řadu let i v řadě dalších oblastí dopravy, dalších oblastí dopravy a proto jsme si říkali a já konkrétně jsem se snažil proto něco učinit v textu, abychom tedy se této praktice do budoucna vyhnuli. A pak ještě kolegovi Sikovi chci říct, že ano, existují členské státy Evropské unie, které figurují na eh, šedém seznamu eh, pařížského memoranda a já jsem toto také vzal v úvahu a e, řekl jsem, že je třeba, aby ty, ty země e, z toho šedého seznamu e, opravdu zmizely, aby všechny členské státy Unie byly na bílém seznamu. Je to vlastně otázka toho odstavce 22 a 23. Takže to je z mé strany v tuto chvíli všechno. Budu čekat na vaše pozměňovací návrhy. Nepochybně e, také bude učiněn návrh, jak postupovat v této věci. Děkuji, pane Van Dalane. Já navrhuji e, do 7. března předkládat pozměňovací návrhy. 27. E, bychom se 20. bychom se tím zabývali a potom ještě jednou 2. března eh, pozměňovací návrhy. 22. se budeme zabývat návrhy ve výboru, 23. se bude hlasovat o eh, věci ve výboru a na dubnové plenárce bude to předloženo všem poslancům. Takže to je z mé strany všechno. A teď máme eh, na řadě hlavní směry v Evropské Eh, či v transevropské síti, pozměňovací návrhy. Je to moje zpráva, nikdo ní jiný nestál, takže jsem ji dostal díky vaší laskavosti. Eh, je tady velký počet pozměňovacích návrhů, ale já bych chtěl nejprve výbor uvědomit o tom, že jsme se na posledním zasedání našeho výboru eh, dohodli, že se pokusíme o přijetí v prvním čtení já chci říct, a to zdůrazňuji, že se nejedná o nějakou revizi těch desátých eh, pozměňů, eh, hlavních směrů, ale že se jedná o eh, určité technické kroky. Takže já z tohoto pohledu na věc mám určitý problém s přijetím některých pozměňovacích návrhů, protože ty pozměňovací návrhy jdou příliš do hloubky. Já Eh, až budeme potom tedy někdy revidovat eh, ten, ty desáté hlavní směry, eh, proti takovýmto návrhům nejsem, ale myslím si, že tady jsou prostě nemístné v tomto případě. Takže abychom dospěli k té schodě v prvním čtení, tak vás chci požádat, abychom hlasovali pro ty pozměňovací návrhy, dva pozměňovací návrhy, na kterých jsme se shodli po diskuzi s radou. Jedná se o posílení role výboru při eh, pomoci komisi při implementaci těch hlavních směrů a také eh, vlastně se to týká změn které musí být provedeny v souvislosti s těmi státy, které přistoupily po roce 2003. Pak další pozměňovací návrhy, dva z mé strany, byly staženy, protože tady byl určitý právní problém s tím zněním a mohu vám říct, že to, je to prostě tak, že to nové znění teď rada přijímá, takže e, zpráva, jak e, ji teď já vidím, jak je teď předložena, je pro radu přijatelná, je přijatelná s těmi dvěma e, mými pozměňovacími návrhy a takto bychom to předložili v prvním čtení. Jsou tady tři problémy, pan Kramer a paní Lichtenberg mají určitý problematický pozměňovací návrh. A pak paní Gráder také, eh, tam se jedná o eh, velké zásadní změny v textu, co se týče těch eh, tak já jsem pro, ale tady opravdu myslím, že to není na místě. Toto je technická zpráva, aby nám to umožnilo vlastně začít s tou prací, která povede k revizi těch desátých hlavních směrů. Takže myslím, že až budeme revidovat ty hlavní směry, tak můžete přijít s návrhy, jakými chcete. To bude v pořádku, ale opakuji, teď si myslím, že to na místě není pro tuto konkrétní technickou zprávu. Paní Tykau má k bodu preambule 20 také eh, pozměňovací návrh. S tím rada nesouhlasí a to by tedy opravdu hodně spochybnilo možnost schody v prvním čtení. Já vím, že paní Tykau se domnívá, že tady je určitý problém s Rumunskem a Bulharskem, ale já se osobně domnívám, že e, tam v roce 2007 došlo k určitým změnám e, pro Rumunsko a Bulharsko vlastně, když došlo ke změnám po přistoupení těch osmi členských států, e, tak vlastně se ty věci začaly překrývat a e, snažil jsem se to dát tedy dohromady a e, snažil jsem se s těmi svými pozměňovacími návrhy pokrýt všech deset nových zemí po roce 2004, to znamená těch osm plus ty další dva státy. Takže já jsem e, proto, abychom se drželi těch dvou pozměňovacích návrhů e, zpravodaje a snažili se o schodu v prvním čtení. Samozřejmě, že výbor je svrchovaný orgán, nicméně, e, kdybychom to neodsouhlasili, tak by to vlastně zpomalilo tu revizi těch hlavních směrů a tu budeme muset provést, až přijde návrh ze strany Evropské komise. Takže má, moje doporučení je jasné a vyslechli jste si ho pan Pake komise, pak eh, Kanchen, Kramer a paní eh, Tykau a pan Skirks. Takže nejprve komise. Prosím. Děkuji, pan, pane předsedo. Já eh, jsem velice vděčen za vaši práci v úloze zpravodaje, také celému výboru. Tento přepracovaný návrh představuje integrovaný podklad pro vypracování hodnocení a velice eh, nám pomůže při eh, vypracování toho hodnocení. To bude velice důležité a užitečné pro tento eh, proces. A co se týče obsahu těch pozměňovací návrh, já vím, že je potřeba ještě dospět k schodě s radou, co se týče těch, které byly navrženy je tady určitá riziko, že se nepotřebí, že se nepodaří všechny schválit, ale Eh, všechny návrhy eh, poslanců budou jistě pečlivě zváženy během eh, toho procesu hodnocení a bude to velice užitečné pro ten proces přepracování. Děkuji. Já jsem, mm, myslím, že jsem řekl 8 plus 2, ale, ale myslel jsem samozřejmě, že se týče nových členských států 10 plus 2. Pan Kančen? Děkuji, pane předsedo. Toto je důležité téma. A já už netrpělivě čekám, až se budu moci zapojit do debaty, protože se jedná eh, pro zcela zásadní téma eh, pro náš výbor. Ale jak jste sám řekl, jde také o velice technické otázku, otázky. Eh, myslím, že zítra bude takový dobrý den pro nový styl uvažování o tomto programu, o jeho přepracování, takže je velice důležité, Eh, abychom eh, co nejrychleji vypracovali jasný text bez vnitřních eh, rozporů. Myslím, že vaše pozměňovací návrhy jdou dobrou cestou směrem ke konzistentnímu propracovanému textu, takže podporuji vaše návrhy a nepodporuji naopak návrhy podané jinými kolegy, na které bychom se měli podívat, až teprve budeme Eh, hodnotit eh, ten té eh, potom teprve se k ním dostaneme, až budeme znovu zvažovat návrh programu pro TENS. Potom bude důležité Eh, mít eh, koordinované a integrované eh, multimodální i intermodální plánování a a také španělský ministr a nový komisař Eh, se vyslovili pro založení Evropského fondu, eh, který by umožnil eh, realizaci těchto nových evropských projektů co nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce souhlasí s vašimi názory a podporujeme vaše návrhy. Děkuji, pane Kramere. Michael? Podle mě je potřeba se postavit realitě čelem. A i když později dojde k revizi, také podporuji e, návrh e, paní Tykao, protože e, vzdělaná Evropská unie může být jen tehdy, když bude brát realitu vážně. Před několika lety, když nás bylo o 10 nebo 12 států méně, tak vlastně nebylo důležité toto brát tak vážně. Teď je potřeba, aby do to, tento dokument se týkal všech 27 členských států. Bylo by Eh, směšné, abychom tu revizi eh, vlastně dělali předčasně. To, neod, to by neodpovídalo evropskému duchu. My jsme Evropská unie, eh, která má 27 členů a to se musí promítnout do všech dokumentů. Prosím, aby toto bylo vzato vážně. A za druhé, já jsem hovořil s Filip Pičikem, ten bohužel už zde není, a e, ten mi potvrdil, že vlastně e, e, zde nikdy nebylo učiněno rozhodnutí ve prospěch Transrapid systému my jsme chtěli vytvořit jednotnou evropskou železnici, která by se zbavila těch různých eh, rozchodů kolejnic a různých ehm, eh, elektrických napětí, které v železnicích evropských států eh, existují. Vili Pičik to opakovaně mi potvrzoval, že tak to je ta pozice byla taková, že když to chtějí zařídit Němci, tak ať si to udělají sami, ale že se to Evropy jako takové vůbec netýká. Teď je to tak, že eh, dokonce tato spolková vláda, která to vlastně tehdy eh, odstartovala, eh, se už k tomu programu Transrapid vůbec nezná. Že ten v Bavorsku ten program Transrapid už byl zrušen a vůbec ani nevím, jak k tomu došlo. Bylo to asi pomocí nějakých triků. My jsme to zkoušeli zjistit, protože vlastně neexistuje žádné rozhodnutí parlamentu v tomto smyslu. A, a když e, tento ministr pro e, e, odstraňování nadměrné byrokracie, tedy následní Štojbra, pochází z Bavorska, tak ten se nechce pouštět do takových um, kroků, kdyby navrhl dokument, proti kterému se postaví 80 obyvatelstva. Jenže teď uh, vlastně už o to nikdo nestojí a uh, proč se to zase uh, objevilo, nejsem, nejsem si jist. Uh, jsem proto, abychom toto uh, dohodli, abychom to odhlasovali, aby z toho jasně vyplynulo, že jsme Evropskou unii, eh, která má 27 členských států, aby z toho zase nabili jenom nějaký fragment. Paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě eh, všichni dobře chápeme, že eh, by bylo vhodné dobrat se schody v prvním eh, čtení, ale já bych poukázal na to, že mé pozměňovací návrhy 6 a 5 se také zaměřují na technické chyby. Já tam vůbec neměním nic po obsahové stránce, proto bych ještě jednou chtěl upozornit na to, že eh, obě Oba pozměňovací návrhy jsou technické povahy, které mají opravit chyby, eh, které se objevují v předchozím eh, dokumentu. Nejdříve se podívejme na tu pětku. Takže ve čtyřce to je váš pozměňovací návrh, pane předsedo. Eh, jsme chtěli pokrýt to, co eh, vlastně mm, se chce pokrýt to, co už my jsme chtěli pokrýt v pětce. Kromě toho, že se tam hovoří o tom eh, přístupovém aktu z roku 2003. Ale mohli bychom možná změnit ten pozměňovací návrh číslo 4. Eh, samozřejmě, když se na tom shodneme. Takže čtyřku bychom mohli změnit tak, aby se tam hovořil eh, v aktu, o aktu přistoupení z roku 2005, to znamená akt eh, o přistoupení Rumunska a Bulharska. Eh, v roce 2010 zde tedy schvalujeme nějaký evropský dokument a vůbec by nás nikdo nebral vážně, kdybychom brali ohledy na aktu, o, o, o, aktu o přistoupení z roku 2003 a vynechali ten z roku 2005. Je pravda, že v nařízení z roku 2005 se to implicitně um, zmiňuje, ale teď už by bylo vhodné při tom přepracování uh, poukázat na to, že eh, chceme tedy eh, do toho nového textu zahrnout všechna ustanovení obou přístupových aktů. Já předpokládám, že rada to takhle eh, přijme, protože jinak to odpovídá zdravému lidskému rozumu. Potom číslo 6, eh, tím bych eh, chtěla změnit název. Tady se hovoří o ehm, Černém moři, doposud se to jmenuje akorát Bulharsko a Rumunsko. Já si myslím, že podobně jako u Balského moře, nebo u středozemního moře, je třeba, aby eh, eh, na, u té mapy byl správný nápis. To znamená, že u 5 šestky, u mapy 5 6 by mělo být napsáno Černé moře. A proto se tedy eh, celkově myslím, že oba dva ty pozměňovací návrhy, které předkládám, jsou v souladu se zdravým selským rozumem a ráda bych vás požádala o jejich podporu. Děkuji vám. Já bych v reakci na to řekl za prvé, že pokud jde o čtyřku, tak když si čtete to, co já tam navrhuji, tak je tam klíčový řádek, kde je řečeno všechny členské státy jsou zahrnuty. Takže pokud to bude schváleno, tak se tam bude hovořit o všech členských státech. Takže ta představa, že Bulharsko a Rumunsko jsou vynechány, to musím odmítnout protože eh, když se hovoří o všech členských státech, tak eh, je tam, eh, tak se hovoří o všech členských státech. Nevím, jak bychom chtěli ještě rozšířit ty všechny. Takže nesouhlasím s tím, že se to netýká všech 27. Takže dovolíte-li, tak já bych trval na návrhu 4. 15 a 5 je ale 25 a ne 27. Ale Michael, všechno znamená 27. No, Michael, já se tak si takhle eh, jako s tebou nedal jako hádat, ale proto my jsme to tady upravili a hodně jsme se nad tím zamýšleli po právní a dalších stránkách, tak aby to bylo naprosto správně. Takže všechny členské státy jsou tam. Takže je tam Bulharsko i Rumunsko. A, a Bulharsko a Rumunsko s tím souhlasili i e, na radě, takže já tady opravdu nevidím ten, žádný problém. Pokud jde o e, pozemní návrh číslo 6 k tomu Černému moři, tak tomu jsem proti, protože tady se e, potom mění ten zeměpisný pojem z Bulharska a Rumunska na Černé moře. Černé moře je větší než Bulharsko a Rumunsko a to dobře víme. Já nejsem proti tomu, aby až se bude revidovat až se budou revidovat obecné zásady o eh, transevropských sítích, tak eh, abychom eh, tam škrtli Transrapid, já se sdílím filozofii Viliho Pičika, ale to Černé moře, to, tam, to, mi, to by mi taky nevadilo, ale až příště až se bude eh, revidovat eh, eh, síť TNT. Asi by vás překvapilo potom, jak vstřícně bych se stavil k tomuto stanovisku, ale ne tady, na tomhle místě. Vy říkáte, že to nesouvisí s Evropou, s dopravou. A já si ještě říkám, že to nesouvisí s touhle zprávou. A proto já opravdu chci, abychom udrželi jednu linii. Pokud jde o uh, rok 2005 eh, v té čtyřce, tak klidně, pokud to tam můžeme dát eh, po právní stránce a věřte mi, že jsme měli problém tady eh, s tou právní stránkou. A pokud si myslím, že rada to vezme, tak klidně, ať je tam 2003 a 2005. Nicméně ale musím si tohle nechat potvrdit nejdříve a vysvětlit než o tom budeme hlasovat. A pokud si budu myslet, že to je v pořádku, tak eh, navrhnu eh, potom ústní pozměňovací návrh. Pokud si budu myslet, že to je problematické, tak budu trvat na svém původním znění. Takže Eva a, a, a Silvia. Takže jenom stručnou otázku. Tady eh, tohle se vlastně netýká, tady to nejde jenom o Bulharsko, Rumunsko a Černé moře. Tady jde Eh, myslím o to, že by se mělo hovořit o Černém moři. My hovoříme o tom, jaké státy mají eh, kompetence pro eh, ten daný region. A tady <laughs> je to Bulharsko a Rumunsko a ne Černé moře. A proto já si myslím, že, bych, že by tam měly být spíše ty státy. A potom rok 2005, tam si také myslím, že by to nemělo být, protože k tomu není žádné rozhodnutí rady. No a proto eh, já jsem to chtěl nechat přesně ověřit po právní stránce. Pokud jde o přidání Bulharska a Rumunska, eh, a nebo Černé moře, já, já chápu ty vaše pocity, ale fakticky to mění tu mapu oproti eh, té původní mapě v dokumentu o TNT ať je to správně nebo eh, špatně, tak prostě to neřeší tahle naše zpráva teď. Příště to zmíníte, klidně. Až to budeme revidovat. Já to chápu. Tohle je ovšem technická zpráva, kde musíme zanechat všechno původní, tak abychom potom mohli přejít k té revizi. A proto uh, se mi nezdají ty navrhované uh, pozměňovací návrhy. Takže proto si myslím, že bychom měli zůstat u toho, co tady máme. Ověřím ten rok 2005. Obávám se, že to možná nebude připuštěno, ale když se budu tady pokoušet to zpracovat, tak to ověřím. A jsem si prakticky jist, že uslyšíme tady, že neexistuje žádné rozhodnutí Rady o roce 2005. Well, I Hmm, Já tomu rozumím. Víš, že to chápu, ale musíme se držet těch technických parametrů. Silvie. Děkuji, Briane. Co se týče názvu Černé moře, pokud se podíváte na mapu Středozemního moře, tak tam jsou dokola země, které často nejsou členy Evropské unie a stále se používá název Středozemního moře. Buď hovoříme o mořích eh, na blízko Evropské unie, nebo ne. Je tady problém s mapou 5.6 a my ten problém musíme opravit, ať to uděláme teď nebo eh, později. Prostě eh, to je jiná věc. Co se týče e, přistoupení e, z roku 2005, e, tak tady je určitá zásada, kterou bychom měli dodržet. Měli bychom se zmínit o všech aktech o přistoupení a poté, co budou modifikovány mě, mapy, tak ty změny budou provedeny podle toho, aby vzali v úvahu ty poslední státy, které přistoupily k Evropské unii. Takže já si nemyslím, že je problém s tím zmínit tady akt z roku 2005, protože my vlastně zmiňujeme pouze dva poslední akty o přistoupení k unii. Předseda, já jsem eh, na to již odpověděl, co se týče eh, roku 2002 nebo 2005. Dobře, eh, ať už se to mění, ať už se to jmenuje Středozemní moře, tak to je vstávající stávající zprávě, to nemůžu měnit. Tady zase je Černé moře, Bulharsko, Rumunsko, dobře, ale to bude měněno až při té revizi. Já musím prostě jednat s tím, co mám pod rukama a nemohu teď začít měnit jména a názvy. Opakuji, toto je technická zpráva je třeba dělat věci správně a upravit to správně tak, abychom mohli postupovat dál. Nevím, jestli v tuto chvíli komise chce něco říci, pomoci mě, dostat mě z toho, ať už to nazveme jakkoliv. Já se tady snažím tak trochu marně, zdá se, zoufale e, všem říct, že se jedná o technickou e, záležitost, abychom mohli přistoupit postupně později k té revizi. Děkuji, pane předsedo. Já si nemyslím, že bych mohl být přesvědčivější než vy, ale možná, že bych to mohl prezentovat trochu odlišným způsobem, co se týče pozměňovacího návrhu 4. Bod preambule 22. Ten neříká, že máme 15, 25 nebo 27 map. Eh, eh, pozměňo, eh, preambu, bod preambule 20 říká, že máme přílohu se všemi mapami a pak je tady vlastně příloha, která dělá odkaz na akta o přistoupení, protože vlastně z roku 2003 tady máme určitou chybu v tom aktu o přistoupení, ke které nedošlo e, v roce 2005. Tam již v rozhodnutí z roku 2006 máme správné mapy. E, takže ten návrh se netýká politiky či hlavních směrů, ale týká se e, postupu při přepracování, přepracovaném znění. Takže z politického hlediska to možná není úplně uspokojivé, ale z praktického a právního je to naprosto v pořádku. A co se týče těch dalších dvou pozměňovacích návrhů, takže souhlasím s vámi, pane předsedo, měli bychom hovořit o těch hlavních věcech, co se týče politiky, to už začalo. Teď hovoříme o metodologiích a ne o mapách. Jak víte, budeme mít z komise konzultační dokument, který bychom měli dostat na jaře, budeme o tom diskutovat s parlamentem a bude tady celá řada příležitostí v průběhu roku 2010 se zabývat skutečným, skutečnou podstatou věci. Předseda, já si myslím, že teď už je třeba ukončit tu diskuzi, vy jste dostali mou radu a buď rozhodnutí můžete přijmout či odmítnout při zítřejším hlasování. Já jsem se snažil vysvětlit, co mě k této radě vedlo. Eh, eh, pokud chceš opravdu k tomu ještě vystoupit, tak ano, eh, klidně, já vím, že je to pro tebe důležité. Já, jestli jsem to dobře pochopila, tak je to tedy nadbytečné z hlediska komise, aby tam bylo mm, akt o přistoupení z roku 2005. Ale to znamená, že to tedy není nic proti právnímu principu. Z pr- principiálního hlediska bych chtěla, aby to tam bylo, protože je důležité zmínit všechna poslední, všechny poslední akty o přistoupení. Dobře, v roce 2005 nebyl žádný problém, my řešíme problém, který vznikl v roce 2003. To bylo řečeno, děkuji vám všem a budeme tedy hlasovat zítra, málem jsem na to zapomněl to připomenout. Další bod na pořadu jednání je zpráva pana eh, Kun ohledně Baltického moře. Takže doufejme, že to zvládneme a pan eh, kolega to teď tedy vezme na 15 minut. Děkuji. Jako výbor eh, pro dopravu jsme poradním eh, výborem. Má to na starosti výbor pro regionální rozvoj, ale my se tam chceme být zastoupeni z hlediska dopravně politického hlediska, proto jsem také vypracoval tento návrh Eh, protože dopravní cesty jsou eh, tepnami a žilami ekonomiky a máli být eh, Baltické moře důležitým regionem, je potřeba jej podporovat a je potřeba podporovat námořní dopravou. Nesmíme ale opomenout ani transevropské dopravní, dopravní cesty a nesmíme zapomínat ani na sousední státy. Tady se hraje důležitou úlohu Ruská federace a musíme tedy vzít v úvahu situaci v Baltickém moři, panevropské cest, eh, sítě také je potřeba vzít v úvahu a stávající infrastruktura, ať už se jedná o železnici, silniční doprovod, eh, dopravu a nebo na eh, říční dopravu, ty je potřeba posílit a dále budovat. To, na tom jsem se shodl i se stínovými zpravodaji a to je velice důležitý bod a také jsme se dohodli na tom, že je nezbytné, aby velké dopravní osy, jako ku příkladu eh, ten číslo jedna z Palerma do Berlína, také vedla eh, přes eh, prostor Baltického moře a potom Rail Baltica to jsou železniční projekty a potom 21, eh, to jsou eh, námořní dálnice. Nesmíme zapomínat ani na říční cesty, zvláště co se týče těch eh, říčních toků, které se které jedná se o řeky, které, které se vlévají do Baltického moře především. Tam zase se chceme Eh, zaměřit na budování říčních cest, které jsou jednak eh, umožňují efektivní a také ekologičtější dopravu. Eh, pak je tady akční plán komise, tam se také dostala tato strategie pro Baltické moře. Tam chceme mít konkurence schopnou říční, námořní dopravu na krátkých tratích, na krátkých úsecích. Je také potřeba, aby byla ekologická a, nes, a musíme dbát na to, aby kritéria pro paliva nebyla eh, stanovena příliš přísně, protože bychom mohli dosáhnout absurdního eh, důsledku, že by vlastně ta doprava ustupovala z moře zase zpátky na silnice. Na to si musíme dát pozor a zabránit tomu. Eh, bezpečnost také hraje důležitou úlohu. My klademe důraz na to, se týče turisticko-politického aspektu, se dbalo v akčním plánu, eh, aby i v úžinách a tam, kde eh, je vysoká frekvence eh, lodní dopravy, aby byly nasazeny radary, aby byly nasazovány lodi, eh, lodivodi, aby byla zvýšena bezpečnost této lodní dopravy. A to je zase další oblast, která se týká eh, našeho výboru, to je eh, turistika, fórum pro turistiku i v námořních oblastech také podtrhlo význam této oblasti a vyplynulo z toho také, jak důležité je dostupnost regionu. Protože dostupnost regionu potom umožňuje eh, potom příliv eh, lidí, kteří eh, jezdí do regionu Baltického moře na krátkou dovolenou. Ta je pro ně potom atraktivnější a turistika je pro ekonomiku tohoto regionu zvlášť důležité. To jsou tedy cíle, které by se měly sledovat v naší eh, politice pro Baltské moře, tak aby eh, tato ekonomická oblast byla lépe eh, tedy opatřena dopravními osaby, osami a to by mělo přispět k jejímu ekonomickému rozvoji. To byl vlastně náš cíl, cíl naší práce. Eh, ano, eh, pane předsedo, pane Kune, vážení kolegové, eh, náš stínový zpravodaj se také ještě nedostavil, nestačil se dostat do Bruselu a já se tedy chci pozitivně vyjádřit k tomu, co řekl Kuhn. a Chci jenom dodat ještě jeden bod, co se týče bodů 5 a 6, vy sám Eh, jste se vyjádřil k těmto bodům. Je potřeba eh, se zamyslet, jestli eh, jestli sledovaná oblast, pro, co se týče emise síry, Baltické moře, musíme musíme si při této činnosti dát veliký pozor, abychom touto činností vlastně nevytlačili tu nákladní dopravu zpět na silnice. Děkuji. Děkuji. E, pan Vandalen má teď slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Náš kolega, který má toto téma na starosti, není zatím přítomen v sále, ale já si dovolím nicméně učinit pár poznámek a pak to možná přetavím do podoby pozměňovacích návrhů. Každopádně panu Kůnovi děkuji za těch deset bodů. Myslím si, že takhle vidíme jasně, jaké jsou priority a to je velmi dobře. Nicméně bych tady chtěl eh, zdůraznit eh, významnou pozici baltských zemí tváří v tvář e, Rusku. Skutečnost, že tyto země mají hranici s Ruskem, je něco, co věci e, trochu komplikuje, co e, sebou nese další náklady a také větší environmentální škody. Má to prostě dopad na ekonomiky pobaltských zemí. A ta izolace, o tom jste správně hovořil, ta izolace, ve které se nacházejí e, pobaltské země, e, co se týče transevropských sítí, je e, jasná, je faktem. Musíme s tím něco udělat. Navržené možnosti jsou dobrým přístupem, ale je třeba to ještě trochu upřesnit. Děkuji. Pan kolega má slovo, prosím. Bericht bedanken und äh, die Konzentration auf das Wesentliche poděkovat za zprávu, za to, že jste se zaměřil na to nejdůležitější. Když se podíváme na eh, různé prvky, třeba Berlín, eh, pobřeží eh, Baltického moře, když si ale přečtete v novinách, že toto nebude možné financovat a že je to potřeba zrušit, tak si musíme Eh, rozmyslet, eh, jestli skutečně eh, chceme vždycky tu železnici naplánovat až do těch nejvzdálenějších oblastí, protože potom to nebude reálné. Je tady plánovaná železnice do Skandinávie přes most a také přes Hamburg. Tam jsou problémy, které nejsou vz, zvládnuté. Kvůli tomu se Eh, kvůli tomu se ehm, eh, zapomíná na řešení jiných problémů, ku příkladu s Rostokem, dánové nechtějí pomoci a zapomíná se eh, také na to, že tam není železniční vlastně návaznost v Německu a my se tady bavíme o budování mostu a přitom nemáme návaznou železniční cestu. Tu atraktivitu toho plánu musíme také zasadit do nějakého časového plánu a není mi jasné, proč některé priority e, jsou e, přijaty oproti jiným. E, je dobré, že se bere že se berou v úvahu ty různé železniční železniční osy, ale jsou tady spory mezi různými státy, Lotyši, Litevci, každý má jiné zájmy a jiné priority. Je to trošku nepříjemné, musíme ale vyřešit alespoň Eh, otázku rozchodu kolejnic. O tom jste také hovořil. My ale víme, že osa Y mezi Hanoverem, eh, Hamburgem a Berlínem se dá vybudovat a zrychlit dopravu, ale co se týče eh, uzlových bodů, ty potřebují modernizovat a bez této modernizace to nebude k ničemu. Proto se musíme zaměřit i na tu modernizaci uzlů v zázemí, zemí Eh, kolem těch výše zmíněných měst. Takže to je možná tedy několik kritických poznámek v tomto směru, ale zásadně si myslím, že je správné, aby došlo ke stabilizaci železnice, aby se eh, by bylo možné tady to mm, jak vnitrozemí co nejekologičtěji eh, napojit na námořní přístavy. Myslím si, že nikdo další nepožádal o slovo, tak eh, vidím tady určité problémy. Eh, I stínoví zpravodajové jsou relativně eh, nepřítomní, takže teď ještě zástupce komise nebo pan kolega, pardon. Takže děkuji eh, kolegům za podporu, eh, kterou eh, právě vyjádřili makroregionu Balského moře ve svých vystoupeních. Pan Fleckenstein hovořil o jedné věci, o které si ještě musíme pohovořit, a sice konkurenceschopnost námořní přepravy v Balském moři a i mimo něj. Pan Van Dalen tak eh, Balské moře je relativně uzavřené, pokud jde o námořní přepravu nebo lodní přepravu. Ale e, také o tamtud je velká navaznost na e, mezinárodní linky, například e, námořní plavby AIDA e, z Německa nebo potom z Ruska. E, přímo e, z Petrohradu e, se vyváží ropa na eh, lodi. To hraje obrovskou eh, eh, roli. A pokud jde o bezpečnost námořní přepravy, tak víme, že to musíme mít na paměti do budoucna. A mm, samozřejmě pokud tady pan Kramer říká, že je třeba napojit transevropské sítě směrem na Baltské moře, tak tam se shodneme. Za to je třeba bojovat. Podrobněji já to tady nemůžu popsat této zprávě, protože my spolu rozhodujeme. A, a respektive my tady se k tomu spolu vyjadřujeme. Tady to vede uh, REGI, Výbor pro regionální uh, rozvoj. Nicméně my musíme trvat na tom, aby uh, se zde do konečné verze dostal ekologický koncept, který zohledňuje i například cestovní ruch. A děkuji vám tedy všem za vaše vyjádření a podporu. Ano, prosím. Já se omlouvám, eh, pane předsedající, trochu jsem nedával pozor, ale chtěl eh, bych něco zpravodaji navrhnout. Eh, právě jste hovořil o propojení mezi koridorem a Eh, pobaltskou oblastí. Koridor 23, který výjíždí z Vídně, eh, ten mi připadá poměrně důležitý, protože spojuje eh, velkou část území se středozemním mořem a to si myslím, že by se v závěrech mělo objevit, tak jak to také zpravodaj řekl. Děkuji, takže asi tolik k této zprávě. A teď, jak to bude vypadat s časovým harmonogramem? ohledně tohoto návrhu stanoviska, pozměňovací návrhy do 2. března, diskuze o pozměňovacích návrzích 22. března ve výboru. 23. budeme hlasovat a hlasovat o zprávě se potom v výboru pro regionální rozvoj bude konat 26. a 27. dubna. Další bod na pořadu jednání je udělení absolutoria. Paní kolegyně, která je navrhovatelkou stanoviska, není přítomná. Vidím, že se nám tady ty řady opravdu čím dál tím více řídnou, takže pokud pan eh, kolega má něco k tomu. Máme teď na starosti absolutorium, udělení absolutoria e, komise. E, pan Kramer má pozměňovací návrh, e, nikdo žádný žádné stanovisko. Zdá se, že ten pozměňovací návrh je poměrně srozumitelný. Další pozměňovací návrhy než od zpravodaje tady nevidím, takže myslím, že tento Návrh stanoviska bude zítra předmětem hlasování v našem výboru a není s tím žádný další problém. Pak je tady ještě udělení absolutoria eh, k agenturám. Tady není žádný zvláštní bod. A pak je tady udělení absolutoria k ceně Cezar. Prosím, pardon, chcete si vzít slovo, pane kolego? Máte, máte slovo, prosím. Uh, yes, uh... Paní kolegyně teda. Chcete se tedy vyjádřit eh, obecně k tomu tématu udělení absolutoria agenturám. Prosím. Sorry. Omlouvám se, myslím, že celá řada z nás eh, měla problémy s leteckou dopravou. Dnes to bylo opravdu zmatené. Ano, chci se zabývat eh, udělením absolutoria agenturám EMSA, JASA, Euro a také ohledně Cesar. Abych chtěla říct pár slov. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k EMSA. Je to paní Sender, která přišla s určitým počtem pozměňovacích návrhů a chce zdůraznit to, aby, agentury, aby agentura přišla s detailním plánováním a s detailním e, definicí strategii, takže to je něco, co já mohu podpořit. A teď k té letecké agentuře. Eh, agentuře o leteckém provozu. Tady je celá řada pozměňovacích návrhů, včetně některých eh, nových, které jsem předložila osobně já. A já v nich vyjadřuji otázku velkých transferů, kolem kterých eh, prostě není zcela jasně Eh, plánováno to zajištění personálem a pak je tady několik eh, témat, eh, která mají obecnější charakter a týkají se agentury a také se vlastně týkají té meziinstitucionální pracovní skupiny, která byla ustanovena k agenturám a je to tedy pracovní skupina, ve které je zastoupena Rada, Komise i parlament, která právě začala pracovat v této věci. Paní Sanda má stejný typ pozměňovacího návrhu, který se tedy e, stahuje k prognozám a k analýzám a detailnímu plánování. A já mohu tyto její pozměňovací návrhy e, také podpořit. A Simantas Balsitis také volá potom, aby e, byly jasně stanoveny cíle a ukazatele výsledků a já tedy mohu podpořit pozměňovací návrh 1 a 5. A pak je tady ta agentura pro železniční dopravu a vy, pane Erik, jste přišel s dvěma pozměňovacími návrhy. Já osobně bych nepodpořila tyto dva návrhy, protože chci e, skutečně zdůraznit otázku tu otázku nákladů eh, v těch dvěch místech, ve kterých je agentura ustavená, kde tedy eh, sídlí. A to je něco, co bychom měli vyřešit, co by mělo být vyřešeno, ta dvě sídla. Já si uvědomuji, že v pozměňovacím návrhu 1 se snažíte dospět k jakémusi kompromisu a uvědomuji si, že eh, vy tam uznáváte, že vlastně jde o náklady navíc a pak je tady ještě pozměňovací návrh 1 k CESA, eh, který předložil z Balsitis a dozvídám se, že tento pozměňovací návrh byl stažen, takže o něm zítra hlasovat nebudeme. Takže to je asi z mé strany vše, jako poznámky k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům, je jich relativně málo a myslím si, že se jedná o poměrně snadnou záležitost. Děkuji. Předseda paní Foster požádala o slovo, prosím. Yeah, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Ano, a, a já děkuji zase paní Jensenové, která a, odvedla skutečně velice e, detailní práci, velice e, podrobně popsala všechna ta absolutoria. E, co se týče toho, co jsem řekla v té počáteční výměně názorů a kam jsme došli teď. Chci poděkovat předsedovi výboru za to, že pozval Patrika Kýho, který přijel. Měli jsme dobrou eh, debatu na téma Cezar, protože jsme hovořili o eh, otázkách investic v souvislosti se Cezarem a potom jsme měli problém s IASou. Jak řekla paní Jansen, ty eh, pozměňovací návrhy, které byly podány, jsou dobré. Jeden byl stažen, jak řekla, v souvislosti se Sezarem, ale eh, ne, že bychom snad nechtěli eh, v zásadě podpořit ta absolutoria, ale paní Jensen eh, s tou svou prací vlastně poukázala na to, že existují velké obtíže, když se třeba podíváme konkrétně na JASu, ale i na SESARA, co se týče Cezara eh, tady eh, máme trošku větší důvěru, protože Patriký si eh, vlastně tu agenturu vzal na starosti, ten se v tom dobře vyzná, ale my si musíme uvědomit, že průmysl lije obrovské množství prostředků do agentury Cezar, takže ta má mnohem více peněz než jen od Evropské unie a když se podíváme na IASu, tak dvě třetiny financování Eh, také pocházejí z oblasti průmyslu. Takže na jednu stranu je, prosím, přestavte se, přestaňte se kolegové bavit, eh, když zde něco řešíme, pane předsedo, buďte tak hodní, zajistěte to. Děkuji vám. Takže na jednu stranu je možné hovořit o tom, co vlastně Evropská unie přispívá do rozpočtu této agentury, ale jak jsem řekla, dvě třetiny financování i asi jde eh, od průmyslu. Ten také vytváří pracovní příležitosti. Takže eh, ty nedostatky, na které eh, poukázala paní Jansen, to není zcela jasné. Takže na jednu stranu chceme podpořit absolutorium, aby to všechno se mohlo rozjet, a to, e, co tady zaznělo, je velice potěšující, ale my musíme e, získat určité ujištění, že budou podniknuty kroky, které vyřeší tyto základní otázky, když se podíváme na ty sumy peněz, e, o nich se tady bavíme, které jdou do těchto agentur. Takže závěrem, pane předsedo, děkuji. Jak si jistě vzpomenete, Eh, hovořil jste o tom, že by bylo možné sem potkat IASu, protože je tady několik otázek, my s nimi musíme o těchto otázkách hovořit. A eh, já jsem ráda, že jste slyšel, že koordinátoři dospěli na toto téma k dohodě. Bylo by dobré, abychom eh, tuto práci tedy posunuli někam dál. Takže, jak jsem řekla, děkujeme paní Jensenové za veškerou práci, kterou vložila do tohoto úsilí, ale stále ještě není zcela jasné, jestli podpoříme ta absolutoria, když zde existují určité otazníky. My potřebujeme ujištění, že budou učiněny zásadní kroky. Možná toto ujištění může poskytnout komise, anebo musí někdo z agentury, ale Eh, jak bylo řečeno, je potřeba učinit konkrétní kroky k řešení těch závažných problémů, zvlášť co se týče tedy eh, poskytnutí absolutoria eh, pro agenturu IASA e a i pro CESAR. Um, Děkuji, pane předsedo. Paní Fosterová se vyjadřovala velice diplomaticky ve svých připomínkách, myslím. Já asi tak diplomatický nebudu, protože stále více mě EASA štve. A sice proto, že eh, zdaleka není efektivní nákladově. A myslím, že zpráva paní Jansenové eh, poukazuje na nedostatky eh, této konkrétní agentury a jsem také stále více naštvan um, mm, přístupem této agentury, který je stále neregulovanější. Asi víte o korespondenci, kterou jsme měli s společenstvím pro eh, gliding. EASA se eh, pokouší eh, zavést pravidla pro tento sektor a regulovat jej a, je, a to přesto, že to není sektor komerční, nejbrž, nejbrž sektor soukromý a prakticky podléhající samoregulaci. A mohl bych pokračovat dále. A kdybych asi pokračoval, tak bych možná úplně ztratil náladu. Takže Eh, možná, že stačí, abych řekl, že je na čase, aby eh, někdo z této agentury byl pohnán před odpovědnost, k odpovědnosti, až bychom měli vést formální slyšení o činnosti této agentury v našem parlamentu. Děkuji, pane Bradberne. Není tady žádný zástupce eh, komise, ale paní Ayala Sender přišla. A, a asi bych vzal všechny ty řečníky. Je to vaše zpráva, stínová k té k těm dalším, takže Já mám něco k paní uh, Jensen. Co se týče té agentury pro železniční dopravy, eh, tak v Lille je taková eh, vlastně informační kancelář. Kdyby tam měly být dvě agentury, tak by to nebylo uh, nebylo vlastně až tak dobré, ale tady jde o to, abychom prostě snížili náklady, eh, abychom eh, ty věci prostě zjednodušili. To si myslím, eh, že by bylo dobré. A k té další věci, ano, místní orgány vlastně se s, dali dohromady a financovali polovinu celého toho rozpočtu, E, tak, aby e, ten rozpočet byl nižší, než bylo původně předkládáno. A proto jsem také přišel s tímto pozměňovacím návrhem, protože je pravdou, že co se týče nákladu na tuto agenturu, e, tak je to výrazně nižší, a to proto, že amortizace byla eh, vlastně rozdělena, eh, protože se tam na financování podílelo kromě státu také to konzorcium těch místních orgánů ale e, myslím si, že to celé nemění charakter vašeho pozměňovacího návrhu. Ale je tady ještě jeden problém a budeme mít příležitost se k tomu vrátit. V železniční sektoru nalezáme experty velmi obtížně, především proto, že oni jsou jako druh e, e, trošičku druhem stárnoucím, mladí se do toho moc nehrnou a státy, které mají velké problémy s restrukturalizací, E, tak tam vlastně ty národní e, společnosti, ty národní firmy ty své experty nepouštějí. Takže teď jsou s tímhle velký, velké problémy a nedaří se naplňovat e, ty cíle. Děkuji. Paní Ayala jste také stínovou zpravodajkou ke zprávě paní Jensen, takže prosím, máte slovo. Děkuji, Brajene k návrhu stanoviska paní Jence nejprve, jinak se omlouvám, byla jsem na Kokobu trochu zablokována, máme teď španělské předsednictví, takže e, jsem musela přiběhnout na rychlo. A teď k tomu e, absolutoriu. Tak pan Kramer přišel s dvěma pozměňovacími návrhy, ty mi připadají naprosto v pořádku. E, to první, to je vlastně takový historický historická připomínka to naprosto souhlasím. A v druhém pozměňovacím návrhu se jedná o nutnost vysvětlovat eh, cestujícím, jaká jsou jejich práva. Pokud tedy kolegové souhlasí s pozměňovacím návrhem, ve kterém se snažím eh, více hovořit o cestovním ruchu, tak eh, by to mělo být celé v pořádku. To za prvé. A teď ke zprávě či návrhu stanoviska paní Jensen. Nejprve bych jí chtěla poděkovat eh, za to, že se věnovala těm nákladům agentur, které jsou pro nás důležité. A chtěla bych říct, že jsem předložila dva pozměňovací návrhy. Jedná se o bezpečnost námořního provozu. Eh, my už se o tohle téma staráme řadu let. Naše diskuze byly často užitečné v tom smyslu, že jim se realizuje všechno to, co je po té operativní stránce nutné, i když vidíme, že ty finanční prostředky jsou někdy používány e, způsobem, který není možná z hlediska rozpočtové kontroly zcela přijatelný. Takže vzhledem k významu této agentury jsem ty pozměňovací návrhy předložila, abych agentuře připomněla její odpovědnost a její povinnosti. A teď co se týče Evropské agentury pro bezpečnost eh, letového provozu, tam jsem předložila několik pozněvacích návrhů a žádala jsem detailnější plány. Ostatně i Evropská komise nám sama dala najevo, že tady je určitý problém, že je třeba věci upřesnit, konkretizovat. A chtěla bych zpravodajce položit otázku, jaký je mandát pracovní skupiny interinstitucionální pracovní skupiny o decentralizovaných agenturách. Jedná se o kontrolu postupů a to si myslím, že chce právě posílit paní Jensen, ale myslím si, že nechce Kokobu či Evropskému parlamentu odebrat eh, prerogativy kontroly finančních aspektů a další s tím spojené věci. Takže to je má otázka k paní Jensen. A ještě k té Evropské agentuře pro železniční dopravu, tak tady musím říct, že souhlasím. Je pravdou, že není možno mít dvě sídla, protože eh, občan je z toho zmaten A ostatně vidíme, že stát, ve kterém sídlí agentura, se tedy bude snažit eh, jak tu prezentaci, tak dostupnost zvýšit. A dále bychom rádi, aby tady zazněl eh, určitý závazek ze strany paní Jensen ta agentura pro bezpečnost leteckého provozu si musí e, lépe vybavit e, personálem, nicméně prognozy jsou obtížné, bude těžké dospět ke kompromisu. Pan Rike má pravdu, dynamika agentury ještě není možná na té úrovni, na které by měla být. Děkuji paní Jensen, pan e, Foster a pan Bedberg, oba se hlásí jen trochu mírněji. Uh, Děkuji. Za prvé, já do značné míry souhlasím s paní Foster i s panem Bradburnem eh, v tom, že je vhodné, aby eh, se náš výbor setkal se zástupci agentury, konkrétně tedy EASI, a eh, probral s nimi, jaké problémy tedy vidíme do budoucna. pokud jde o tu meziinstitucionální eh, skupinu, na kterou se ptáte, v čem spočívá, tak eh, ta vychází z toho, že se tvoří čím dál tím více agentur, regulačních agentur. Něco z toho nahrazuje určitou administrativu a bere se to z rozpočtu eh, z neadministrativních výdajů. Takže v parlamentu eh, je takový pocit, že berou naše peníze na provozní výdaje, aby tedy mohli udělat, aby tedy mohli provádět administrativu. Čili eh, to není úplně ta otázka, ale je to eh, rozhodně věc do debaty. A parlament eh, domluvil s komisí, že kdykoliv se bude zřizovat agentura, tak existuje určitý postup, postup eh, pro eh, řešení takové otázky. Tak by se posoudily dopady, aby se plně někdo zabýval náklady a přínosy toho, když se to udělá. Myslím, že asi před dvěma lety komise přišla s posouzením celého toho systému agentur a e, stanovila, že potřebujeme to e, celé předělat a že potřebujeme k tomu novou meziinstitucionální dohodu. Byla tedy vytvořena meziinstitucionální skupina, stále ještě e, nevíme, jakcí komisaři v ní budou, nicméně předtím, před volbami tam byl Eh, pan Kalas a paní Grbauskajte, komisaři pro kontrolu a pro rozpočet. A potom tam byla také celá řada lidí z rady. Teď z šesti největších frakcí byli eh, jmenováni zástupci. Já jsem i jedním z nich. Já jsem členkou tedy institucionální skupiny. A, my eh, se ponořujeme do hloubky toho, jak se vyvíjí ten systém agentur a jaké společné problémy a, eh, a, eh, před sebou má. Takže my nechceme nahradit tento výbor kokovou nebo rozpočtový výbor. Jedná se o jednorázovou, jednorázové komplexní posouzení problematiky, tak abychom se dobrali eh, k meziinstitucionální dohodě. Nicméně já si myslím, že je velice zajímavé, ponořit se do té problematiky i v tomto kontextu. Ale zároveň pracovat na obecnějším e, e, přestrojení systému. Jsou tady problémy s e, personálním řádem, Potom je tady finanční nařízení, to by také někdy mohlo způsobovat problémy. Vím, že jedna agentura jednou říkala, že je prakticky nemožné, eh, aby někdo zareagoval na výběrové řízení na 30 mobilní telefonů. Někdy je opravdu velký problém splnit eh, ty požadavky, které máme na instituce, instituce Evropské unie. A potom jsou tady i jiné základní problémy. Eh, představenstvo, které eh, bude eh, mít zástupce všech členských států a komise. Ale kdo tam, komise má roli, ale kdo za to odpovídá? Já jsem se když si ptala tehdejšího komisaře dopravy pana Barota na otázku, která se týkala určitých letadel. Týkal se to deše a Rakousko a Dánsko eh, eh, povolilo přistání těchto letadel, nicméně EASA to nechtěla povolit. A já jsem se ptal komise, co se děje. A EASA vzhledem k tomu, eh, mě, mělo to být, že jako podporuje Bombardier nebo ty národní agentury, naopak dělají chybu? a on mi přečetl eh, nějaký dokument asi a vlastně nedokázal mi odpovědět na konkrétní otázky a, a pana Leifrida a já jsem prostě viděla ten postoj k tomu, jak se, jak se to projednává, protože tohle je člověk, který slíze všechnu vinu, ale není schopen toho mnoho udělat. Nemůže vyhodit generálního ředitele agentury a tak dále. Takže Zabývíme se tím, kde nebo kdo má konečnou odpovědnost. Když to budeme dělat v tomto kontextu, tak si myslím, že je to velice důležité. Stejně jako dělat to v širším kontextu. A já si myslím, že tohle eh, budeme muset eh, čas od času zopakovat, tuto činnost. Takže ještě jednou, já podporuji vaše pozměňovací návrhy a eh, budu se tedy zabývat pozměňovacím návrhem pana Rikeho, který se bude týkat Eh, z personálního zatížení UERy. A pokusím se na to eh, se k tomu postavit pozitivně. Já vím, že je velice těžké eh, personálně obsadit éru, protože nejsou experti na evropské železnice, jsou odborníci na národní železnice, takže s tím jsou velké problémy. Děkuji. Pan Kůny chtěl něco, pan, jenom stručně, kdyby to bylo možné. Naš, eh, naše eh, kolegyně, eh, náš kolega Itala tady není bohužel dneska, ale jenom obecně k, těm, k té situaci jste se vyznali všichni. K těm agenturám jsem chtěl říci, že souhlasím s paní Jensen obecně. U té Evropské agentury pro železnice tam předložil kolega Rike dobré návrhy, které podpoříme, to je jasné. Ke komisi a příslušnému hodnocení. Tam bych měl jednu prozbu a otázku. Bylo by možné, na paní Eurosender, bylo by možné, abychom poslancím návrhem 2 v odstavci 2.9, jestli bychom tam mohli udělat rozdělené hlasování. Ta první část by byla až doslov Field of Tourism a ta druhá část by začínala Second Part and Welcomes the New Legal. Takže tam se zdal, toto by bylo možné. Pane Gine, vždycky je možné eh, hlasování rozdělit, pokud nám včas řeknete, eh, že chcete mít oddělené, rozdělené hlasování. Můžeme se zeptat paní Alisender, eh, jestli s tím souhlasí nebo ne, ale vždycky o ní můžete požádat. Perdone, mm, presidente, no pane Nevím, eh, jestli jsem vám dobře rozuměla. Vy to chcete spojit? ta druhá část, či naopak rozdělit, ta druhá část eh, hovoří tedy o podpoře v rámci eh, víceletého rozpočtu. Jedná se o bod nine a Je to tak? Pozměňovací návrh two. A, a e, poznámky, první část, to by mělo jít až do slov Field of Tourism. A ten, ta druhá část, and welcomes a new. Teď ještě nehlasujeme. Ale Předpokládám, že kdybyste chtěl to hlasování oddělit, tak potom by byla jedna část, se kterou vlastně nesouhlasíte. To, co tady padlo, když chcete oddělené hlasování, ano, je tady žádost o oddělené hlasování, té vyhovíme a uvidíme, jak to eh, poběží během hlasování. Samozřejmě máte právo jako frakce si eh, vyžádat oddělené hlasování. Děkuji. Další bod na pořadu jednání je zpráva pana Alka, Troj, Alka Dravise. Eh, momentálně pan Alka Dravis je v ekonomickém výboru, kde přednáší další zprávu, ale já bych přesto chtěl zahájit diskusy na téma jeho pozměňovacích návrhů. Jeho jménem eh, bych eh, tu práci obecně představil a on se vyjádří, až přijde. Ale myslím, že hlavní otázka eh, je vlastně eh, zapojení eh, řidičů OSVČ, aby se na ně vztahovala pravidla pro pracovní dobu. Evropský parlament nebyl jednotný na toto téma. Jsou tady vlastně tři různé skupiny, ještě část další skupiny Eh, které mají odlišné názory a takže eh, na téma této zprávy skutečně se nepodařilo dosáhnout eh, dohody. Pan Alka Draji se pokusil o kompromisní řešení tím, že by zapojil tyto fyzické osoby řidiče OSVČ tím, že by částečně vlastně se na ně tato pravidla o Eh, pracovní době vztahovala, použil by se digitální tachograf a ta pravidla by se týkala vlastně eh, snad i naklád, nakládky a vykládky. Já vím, že na toto téma tady panovaly neschody už dřív. Vím, že pan Groš a určitě paní Jensen spolu podepsala některé ty pozměňovací návrhy a snažili se problém vyřešit z úplně jiného úhlu. Zaměřovali se přitom na zapojení řidičů eh, aut nad 3,5 tuny eh, pod tu směrnici o pracovní době. Myslím, že zpravodaj a i ostatní eh, tento nápad schvalovali, aby se to dostalo do této směrnice a i třeba do směrnice o pracovní době, takže tady máme určité dvě neschody. Je tady jeden názor, eh, že by eh, tedy buď to eh, sami řidiči spadali po tu směrnici a druhý nápad tedy jde tím směrem, že by spíš se ta směrnice vztahovala na ty automobily na 3,5 tuny. Takže na toto téma ještě běží debaty. Když se na to podíváme zvenčí, tak jestli eh, bude schválen názor eh, zpravodaje ve výboru pro dopravu, tak eh, vlastně to poskytne možnost kompromisního řešení na plenárním zasedání. A ještě jsou ale některé aspekty jeho zprávy, které se dostanou do tématu práce výboru pro zaměstnanost. Takže to je potřeba zvážit, když budeme vypracovávat stanovisko našeho výboru pro dopravu vzhledem k této zprávě. Takže Saide, já jsem tady eh, tu zprávu jenom obecně představil, nešel jsem do nějakých detailů, spíš jsem nakousil ty dva eh, hlavní problémy. Čekal jsem, než přijedete. Jestli chcete, tak se uh, ujměte teď slova. Myslím, že jsem si nevedl nijak špatně a potom otevřeme eh, nebo zahájíme debatu. Takže, jak jsem, jak jsem řekl, to zásadní už jsem řekl. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel takhle pozdě. Není to dobrý nápad eh, zabývat se dvěma zprávami eh, najednou ve dvou různých výborech, ale někdy prostě člověk nemá na vybranou. Chtěl jsem eh, nějak seskupit pozměňovací návrhy, hovořil jsem o tom s kolegy, se stínovými zpravodaji a já jsem navrhl určité pozměňovací návrhy, které jdou e, ve směru těch základních zásad, které jsem před e, pár dny e, při úvodu k této zprávě také již zmínil. Opravdu jsem se pokusil jít nad to rozdělení 50 na 50 ať už to tak eh, je či není, eh, ohledně eh, realizace určitých ustanovení. Já jsem chtěl předložit určité pozměňovací návrhy, které by šly cestou snížení administrativní zátěže pro ty osoby typu OSVČ, tak tady bychom se chtěli opravdu omezit na informace, které můžeme in, in získat prostřednictvím tachografu a opravdu jde o to, e, teď zdali tam ty OSVČ zařadit do toho pole působnosti a pak je tady ještě bod 32. Tady bych e, se chtěl bývat těmi řidiči autobusů. Jistě je třeba vzít v úvahu e, nástup a výstup cestujících a je třeba, aby toto bylo zahrnuto do e, času odpočinku a e, rovněž e, je třeba to dát do souladu s dobou nakládky a vykládky a pak je tady určitá paušální časová norma pro E, ty řidiče. V bodu 37 se trochu upřesňuje registrace údajů získávaných e, prostřednictvím tachografu, takže zase je to tak trošičku obdobná záležitost. Vím, že jsou tady kolegyně a kolegové, kteří nesouhlasí a kteří nejsou proto, aby byli řidiči typu OSVČ zahrnuti. Jiní zase ano takže ukáže se, jak to dopadne při hlasování zítra a jaká vznikne většina v tomto výboru. A také uvidíme, co, eh, jak se bude počínat výbor pro zaměstnanost. A jistě, že na eh, plenárním zasedání bude ještě třeba potvrdit náš postup. Eh, paní Jenson a pan kolega Groš předložili určitý počet pozměňovacích návrhů. Já s některými z nich souhlasím. Takže eh, jde o to nezačlenovat tam řidiče eh, vozů s eh, tonáží méně než třeba půl tuny. Já o tom hovořím v pozměňovacím návrhu 27, protože v praxi to prostě není vždycky zcela zřejmé. Myslím, že je třeba opravdu tuto věc eh, prodiskutovat. Zdali bychom tam měli eh, ty vozy eh, pod 3,5 tunu začlenit či nikoli v Kolegové o to stojí. U pozněvacích návrhů 30 a 33, tak tady jde o rozšíření definice. Hovoří se také o mobilních pracovnicích a já myslím, že bychom se měli držet ustanovení směrnice a kontrola se v současné době provádí e, na národní úrovni. Jistě do budoucna lze počítat třeba s nějakým typem evropské kontroly, evropštější kontroly. Já jsem e, určitý návrh v tomto směru učinil a také si myslím, že není možné Eh, zcela vypustit některé prvky definice eh, pracovníků mobilních. Eh, pak jsou tady nějaké pozměňovací návrhy k definicím, s tím není problém. Pozměňovací návrhy k bezpečnosti dopravy také s tím není problém. Pak je tu pozměňovací návrh paní Kol. Výměna dobrých postupů pro identifikaci těch eh, falešných eh, OSVČ, nepravých OSVČ, dobře, ale pak jsou tady nějaké nadbytečné pozměňovací návrhy a ostatně paní Lichtenberg také eh, přišla s určitými pozměňovacími návrhy, které se týkají práce v noci. Myslím, že je v tomto směru celá řada odlišných názorů. Opakuji, uvidíme, jak to bude zítra z hlasování, takže asi tolik. Mám tady nějakých pět řečníků, takže prosím, aby všichni hovořili maximálně dvě, tři minuty. Vím, že to je e, velmi citlivé, obtížné téma. E, u některých věcí bude jediným řešením hlasování, je to takto prosté. Každopádně nejprve pan Kun za EPP, prosím. E Pokud jde o EPP, tak já bych se k tomu postavil následovně. Samozřejmě 19 a 30 naše vlastní pozměňovací návrhy jsou nám velice důležité. Eh, znovu zdůrazňujeme, že jsme připraveni ke kompromisu a sice vozidla do 3,5 tuny, eh, které, eh, která jsou řízena pracovníky, zaměstnanci, bez ohledu na poměry zaměstnanecké, tak, tak aby ta z toho byla vyňata. Nám jde o to, že tady se děje nejvíc těch nehod a když chceme nějaká cílená opatření, tak tady můžeme situaci zlepšit. Nesouhlasíme s tím, aby úplně všich, všechny osoby samostatně vydělečné, vydělečné činné, které řídí, byly vyňaty v rámci směrnice o pracovní době. Problematicky se nám také zdá eh, ta eh, samostatnost toho oprávnění. Myslím si, že to bychom měli eh, zpracovat až v nějaké následující směrnici, kde se budeme věnovat tomuto tématu nějak konkrétněji. Potom definice noční práce. To v současné době je už ve směrnici zcela jasně regulováno. To no, nemusíme eh, znovu ehm, nově otevírat. Potom tady máme samozřejmě bezpečnost silničního provozu a tu eh, při příslušném přeskumu musíme také posuzovat. A my chceme, aby ta směrnice byla eh, přehodnocena, tedy vyhodnocena po dvou letech, tak abychom dosáhli lepší výsledku. A pokud je o naše dnešní, eh, tedy zítřejší eh, eh, zasedání, paní Jensen a, pan Groš mi teď říkají, že chceme tady předložit ústní pozměňovací návrhy 2 k 19 a ke 30. Už jsou vlastně k dispozici. Skoro. Nicméně každopádně bych to už teď zmínil, že s tím chceme zítra přijít. Já bych vám eh, připomněl, že ústní pozměňovací návrhy můžete eh, eh, při, při, tedy podávat v daný den, nicméně pokud bude námitka, tak je nemůžeme vzít. Tak teď paní Jensen z Alde. Děkuji. Já děkuji panu Chadravimu za snahu zprostředkovat nějakou dohodu. Nicméně pořád eh, myslím, že situace je tak půl na půl. Myslím si, že pozměňovací návrhy, které jsem podala spolu s panem Garošem, se pokoušejí právě mm, překlenout tuto situaci. A, a některé ty věci vyřešit tím, že se o pracovní době by se měla týkat mm, pracovníků na cestách, to znamená zaměstnanců, lidí zaměstnaných. Já jsem si myslel, že eh, taxikářů se to například týká, ta směrnice o pracovní době. A, a pan Chadravý chce, aby se na to eh, eh, vztahovala doba odpočinku a nepracovní doba. A s tím my nesouhlasíme. Je to složitá záležitost a proto musíme předložit několik pozměňovacích návrhů, eh, a sice ke článku 19 a ke článku 30, kde ten problém je, že tady eh, máme eh, lidi, na které se nevztahuje doba řízení a doba odpočinku, ale v té směrnici je celá řada výjimek které my tady nechceme tedy pokrýt tou směrnicí o pracovní době. Asi si všichni uvědomíme, že jsou tady traktory, vojenská vozidla a vůbec celá řada dalších. Proto potřebujeme upravit pozměňovací návrh číslo 19. Tam by mělo být řečeno někde v polovině že eh, v rámci rozsahu působnosti této směrnice s výjimkou eh, eh, výjimek tedy omezení na 3,5 tuny. Nicméně to byste měli vidět písemně, protože asi nemá smysl se o tom bavit jen tak ze vzduchu, když to nevidíte. Jak říkám, je to celé složité. To znamená tedy, že my ne, souhlasíme s pozměňovacím návrhem 27, protože si nemyslíme, že by eh, vozidla do 3,5 tuny eh, měla být upravena směrnicí o eh, pracovní době, respektive o době řízení a odpočinku. To se tady teď neprojednává. My se opravdu bavíme jenom o směrnici o pracovní době. Takže o to nám hlavně jde. Tak já vidím, že tady je určitý potenciál proto, abychom se vydali pěti, šesti různými směry zítra při hlasování. Tak teď paní Lichtenberger. Ano, ne, paní kolegyně Jensen, bylo by uh, dobré, kdyby se to dalo uh, uh, oddělit, ta doba pracovní a doba odpočinku, ale, uh, když už, ale ono to uh, navzájem hodně souvisí, protože se jedná o jednu a tu též osobu, a, a které, ta se um, prací i řízením e, únaví a ovlivňuje bezpečnost silničního provozu, takže to e, nejde oddělit, e, kdyby to, tak jak by to bylo pěkně po právní stránce oddělitelné. Potom druhá věc. Potom u těch osob samostatně výdělečně činných se samostatním tedy živnostenským oprávněním. Mně je zřejmé, že je tady představa, že člověk by měl Ehm, moci dělat, co chce, když eh, poškodí jen sám sebe. Ale v tomto případě to tak není. Ten potenciál nebezpečí eh, u unaveného člověka, který eh, má za sebou 40 tun, je prostě větší. Proto si myslím, že u těch, eh, že, že oddělovat tady těch půl tun je eh, také problematické, protože i s těmi lze eh, nadělat velkou škodu. A pokud se jedná jenom o krátké cesty, tak to znamená, že v některých zemích na okraji Evropy například budiš, ale ve středu Evropy zjišťujeme, že se to protahuje, protože vzhledem k tomu, že se dá jezdit neomezeně, tak ten sektor narůstá. Na to musíme reagovat a to od nás lidé také čekají, že e, e, se připravíme na všechny ty možnosti e, chování a nebudeme dělat jako, že nic. Proto já si myslím, že se tam musí zahrnout všechny OSVČ. Samozřejmě je třeba, je otázkou, kdo je skutečně osoba samostatně výdělečné činná a kdo eh, jenom eh, pomyslně, protože ta je ta negativní kreativita v, to, v této oblasti je opravdu veliká, abych tak řekla. A proto pokud jde o mm, bezpečnost silničního provozu a o konkurenční poměry mezi těmi rozumnými podnikateli a mezi těmi, kdo provozuje sociální dumping eh, v Evropě, tak eh, musíme logicky tedy eh, přijmout ty návrhy, které jsem říkala. Já si myslím, eh, že vás znovu musím vyzvat k tomu, abyste si to znovu rozmyslela. Samozřejmě každý to vidí z vlastního pohledu. Já si akorát myslím, že tady je ta hlavní věc a kolega Alchadravý už to říkal. Dokud všechny ty věci se budou kontrolovat tak málo jako do posud, tak nás sebe lepší ehm, ustanovení nepomůže. Takže potřebujeme opravdu eh, zdůraznit eh, roli kontroly. Děkuji, pan van Dálen. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci... Děkuji. Děkuji za eh, tu skvěle odvedenou práci, my si ji vážíme, ale zároveň potřebujeme do této politiky eh, dostat co nejvíc jasnosti. Hovořilo se o tom už ve Štrasburku. Myslím, že tato skupina by měla zůstat vlastně vně té směrnice. A myslím, že se to jasně také eh, projeví eh, při výsledku hlasování. Pane předsedo, návrhy 24 a 25 pana Runner a paní Wortman Cole jsou poměrně podobné. Já mám za úkol vás eh, vyzvat, abyste o nich nechal hlasovat odděleně, o té první a druhé části, takže to teď činím a konečně jsem byl poněkud zmaten eh, komentářem pana Kuhn, podle nějž jeho frakce je ochotná přistoupit na kompromis, ale nepochopil jsem ohledně čeho. Myslím, že je to poměrně černobílá otázka, černobílý problém mně se nepodařilo eh, naše kolegy v naší frakci přimět ke kompromisu. Jsem zvědav na vás, jak vám se to povede. Uvidíme zítra při hlasování. Já vás chci všechny eh, vyzvat, kdo eh, máte zájem o oddělené hlasování, abyste mi to dali přes sekretářky dát písemně. Pan Predbor. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád ty pozměňovací návrhy ve třech oblastech spojil a e, děkuji za e, váš úvod v nepřítomnosti pana Dravio, protože jste poukázal na to, kde vlastně ty problémy jsou. První otázka jsou řidiči OSVČ. Když jsme o tom hovořili původně, eh, jak si jistě i vy, i zpravodaj vzpomenete, tak já jsem poukázal na to, že eh, u mě ve volebním okrsku, kde mám asi 900 různě velkých eh, dopravců a přepravců, Mnozí z nich jsou skutečně velice malí dopravci, mikropodniky, že by to velice negativně ovlivnilo jejich života, schopnost těchto malých podniků. A za druhé, pane předsedo, vy jste se zmínil o Van, Vanma a já se chci postavit ale za White Vanma a za e, tu otázku půl tun. Někteří kolegové chtějí, aby se to do směrnice dostalo. Znovu se vracím ke zkušenosti, kterou jsem získal v mém volebním eh, okrsku. Mám tam řadu Um, venkovských oblastí, malých eh, řidičů eh, nákladních vozů, kteří um, zásobují vzdálené oblasti z obchodů. Jejich práce eh, se nedá pořádně regulace, regulovat, protože se případ od případu liší. Paní kolegyně to nechtěně se o to pokusila. Ona ten problém ale vlastně trošku osvětlila problém, který, problémy, které jsou v Rakousku, nejsou stejné jako problémy ve Spojeném království a pokusit se eh, ten problém řešit eh, takovým jednotným způsobem, myslím, nebude možné, protože eh, ty problémy jsou u země specifické. A konečně definice noční práce. Až do posud existuje koncepce toho, že noční práce je věcí Eh, eh, která spadá pod subsidiaritu a členské státy si mají právo rozhodnout, a jak budou definovat noční práci. Tady se někteří kolegové snaží tuto definici suplovat. To není správné. Zase zde nebude vhodné eh, Eh, použít jedno řešení pro všechny. Já nebudu, sou, já nebudu eh, hlasovat eh, pro cokoliv, co by šlo tímto směrem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Paskarali, za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Komise přišla s návrhem a tohoto návrhu se drží. Došlo k výměně názorů v tomto výboru pane Paskali, oni se stále ještě diskutují ty různé názory, neskončilo to. Prosím, pr- promiňte, pokračujte. Děkuji vám. Dobře. Omlouvám se, nějak jsem nepochopil, co jste mínil svou poznámkou, ale budu pokračovat. My jsme přišli s určitým návrhem, budeme se ho držet. Ale chci zdůraznit jednu věc. Komisi eh, dělá samozřejmě starost otázka bezpečnosti a bezpečnosti na pracovišti, jako všichni ostatní si s tímto dělá eh, hlavu a snaží se to řešit, ale tady si nemyslíme, že je vhodné místo to řešit. Pan eh, El Khadraoui se snažil eh, dospět k určitému kompromisu, ale já vidím, že stanoviska jedněch a druhých v tomto výboru, ve výboru pro zaměstnanost, eh, kde jsem byl odpoledne, se stále eh, ještě vymezují dosti ostře jedny proti druhým a Eh, pan eh, zpravodaj řekl, že výbor musí hlasovat. My máme své vlastní eh, stanovisko k řadě těch pozměňovacích návrhů. Samozřejmě bychom stáli o to, aby se dospělo k té nejširší možné dohodě a pan kolega to v tomto směru učinil mnoho. Pozměňovací návrh 1, 6, 7, 10, 21, 29 a tak dále 32, které se týkají eh, těch eh, osob samostatně výdělečně činných, eh, tak ty prostě nemohou teď být brány komisí. Vážně, protože ta správná implementace, ta správná implementace není zajištěna a ta nemůže být zajištěna bez další administrativní zátěže na ty jednotlivé subjekty a vznikl by velice tvrdý regulační rámec a, eh, eh, u národních států a tak dále. Tady je například eh, návrh, aby komise se zabývala těmi podrobnostmi těch pravidel a tak dále. Já si myslím, že tohle všechno jde příliš daleko v porovnání s tím, co jsme předložili a tady riskujeme, že bude tato legislativa obtížně, velmi obtížně prosaditelná. A teď ještě k otázce těch 3,5 tun. To je něco, e, co jsme připraveni nějakým způsobem ještě projednat. A to skutečně ze všech stran. Máme určité obecné pravidlo, že se tedy ta legislativa v oblasti dopravy týká všech vozidel nad 3,5 tuny. A my prostě nemůžeme rozhodnout, že snížíme pro jednu legislativní normu tuto hranici tímto způsobem ad hoc. To by bylo nekonzistentní, to by vedlo k oddílnému, odlišnému zacházení a to nechceme. My jsme již eh, vlastně zadali určitou studii, jaké by byly důsledky eh, toho, že by se tato legislativa týkala i vozidel pod 3,5 tuny. Uvidíme, jaké jsou ty výsledky studie. Pokud nás to přesvědčí, že něco v tomto směru učinit, tak učiníme příslušný návrh. Ale nechceme, opakuji, postupovat eh, takovýmto náhodným způsobem ad hoc případ od případu. A pak je tady eh, určitý malý počet pozměňovacích návrhů, které můžeme jistě podpořit. Jedná se o ty pozměňovací návrhy, které jdou směrem k lepší definici toho, kdo je zaměstnaný pracovník, kdo, je, kdo není zaměstnaný pracovník a to eh, samozřejmě eh, znamená, že je problém se stávající legislativou co těch eh, osob OSVČ, s tím, s tou její implementací, takže v tomto směru my podporujeme všechny pozměňovací návrhy, které jdou směrem k jasnější definici těch základních konc, psů, konceptů a také to, co navrhuje paní Tykau a paní Fortman Call, tak, aby e, se tedy věci zjednodušily. Teď mám na mysli pozměňovací návrh 23, e, paní Tykau konkrétně. Každopádně výbor rozhodne zítra při hlasování. Děkuji. Eh, takže prosím, pane kolego, velice stručně, pokud to jde, a potom koordinátoři. Já si nemyslím, že ti, kteří jsou rozhodnuti už hlasovat jedním způsobem, se teď rozhodnou hlasovat jinak, ale to je prostě demokracie. Pořád ještě <clears throat> je dost času, máme ještě tři minuty, takže já nejprve chci pohovořit eh, v návaznosti na komisi a na kolegy a chci říci, že tato směrnice, její obsah a právní závazky, které z ní vyplývají, spadají pod příslušnou působnost. Všichni, kdo říkají, že to není možné, že to nelze v praxi sledovat a kontrolovat, Eh, že to bude těžké, to je možné, ale potřeba se k tomu postavit čelem. Jistě parlament vymyslí nějaký zcela nový přístup, jak řešit tyto problémy. Inspekce by zde sehrály důležitou úlohu, proto jsem se tolik snažil přijít eh, s myšlenkou celoevropských kontrol. Jistě se brzy budeme pohybovat směrem k této koncepci. Máme vnitřní trh, vnitřní trh dopravy, takže se budeme postupně muset snažit o harmonizaci všech těchto eh, koncepcí. Bude to sice složité a proto říkám, že to nemusíme zvládnout všechno najednou, dejme komisi čas, ať přijde z návrhy, možná, že komise nebude nadšená, už má i tak dost práce, vím, že to bude těžké, ale konečně, pane předsedo, se chci vyjádřit